Uh, mm, takže pomalu začneme, děkuji. Uh, Dobré odpoledne vám všem. Prvním bodem našeho odpoledního jednání jsou hlavní zásady politik zaměstnanosti členských států. Čeká nás výměna názorů. Je to první výměna názorů, nemáme zprávu a předávám slovo panu Örimu. Spravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je pravda, že nemáme k dispozici žádnou zprávu. A podle harmonogramu od eh, souhlaseného eh, schozí koordinátorů bychom měli mít 17. Eh, na našem mimořádném jednání k dispozici všechny eh, jazykové verze té zprávy. Co nás čeká nyní, pokud jde o diskusy, je to sdělení komise, respektive návrh komise o rozhodnutí rady, který podle postupu spolurozhodování eh, musí také projít parlamentem. Měli jsme zde včera pana Andora a včera rada tento dokument eh, přijala, jak eh, potvrdil pan komisař Andor. Takže ty, ten text je k dispozici. Vy z vás, kteří jste je ještě nevěděli, tak se jedná o integrované zásady politik. Tento dokument je k dispozici na stránkách komise a já jsem také kopii textu dnes zaslal stínovým zpravodajům a byl jsem upozorněn na to, že nás čekají ještě eh, konzultace se stínovými zpravodaji předtím, než ta zpráva eh, bude předána. Takže pokud eh, máte nějaké návrhy, určitě jsem tomu otevřený. Budeme samozřejmě přijímat ty pozměňovací návrhy. Takže dovolte teď ještě několik obecných poznámek. Vlastní text, který jsme obdrželi, je velice obecný, což lze pravděpodobně vysvětlit eh, skutečností, že zásady v této podobě eh, mají za cíl stanovit cíle a hlavní směřování členských států. Potom bude na členských státech, aby sami rozhodli, jakým způsobem eh, budou eh, převádět eh, do tyto zásady do svých národních zákonných systémů. Z Evropského sociálního fondu je tady, tak to je tady zmínka o Evropském sociálním fondu a myslím, že se tady, tady vyhýbáme v eh, otázce financování, což je chyba. My jsme totiž přijali integrované zásady politik eh, jakožto součást eh, strategie 2020 v září, aniž bychom měli představu o tom, jak to bude s financováním. Nyní se tedy chystáme zavázat eh, k určitým cílům, aniž by zde proběhala debata o rozpočtovém rámci. A z toho textu to eh, vyplývá na základě jeho obecných formulací. Na druhé straně ten text eh, obsahuje nadbytečnosti. Mnohdy se tam čtyřikrát, pětkrát opakují stejné pasáže. Úvodní ustanovení jsou totožná u všech eh, kapitol. Jsou tam pasáže, které se opakují, a to slovo o slova. Vypadá to, jako by ten text byl uh, prostě kopírován, respektive ty pasáže by byly prostě kopírovány. A proto si myslím, že je potřeba to trochu profiltrovat uh, není nutné, aby se ty pasáže opakovaly. Další obecná poznámka je tato. Chybí zde důležité prvky, například politika soudržnosti, kterou je potřeba vypíchnout, jakožto ten eh, chybějící prvek. Je tady odkázáno na to, že regionální ekonomika a sociální soudržnost jsou důležitými prvky těchto hlavních zásad. V textu tam najdeme zmínky, které nejsou dostatečné. Podívejme se nyní na ty hlavní zásady. Rada a komise sledují novou strategii. Je tady celkem 27 hlavních zásad, ovšem měli bychom pracovat na deseti hlavních, které jsou relevantní pro oblast zaměstnanosti. Jsou tady potíže s terminologií, protože se hovoří jednak o zvýšení zaměstnanosti, aby se bojovalo proti strukturální nezaměstnanosti. My víme, co to znamená, přestože v tom textu se o tom konkrétně mnoho nehovoří. Druhá věc, poskytnout eh, dovednosti a vědomosti pracovníkům nebo lidem na eh, trhu zaměstnanosti, zajistit eh, celoživotní vzdělávání. Hovořím o bodech 789. Hovoří se tady o zvýšení účinnosti vzdělávacího systému. Zmiňuje se tady dlouho, celoživotní vzdělávání. A vypadá to, že Obě tyto zásady, oba tyto body se věnují totožnému tématu. Není jasné, proč se to zde opakuje. Bod 10. Ten není eh, přímo relevantní vzhledem k zaměstnanosti. Hovoří se o boji proti chudobě a sociálnímu vyčlenění a o tom, že eh, nelze dosáhnout pokroku bez vytvoření pracovních příležitostí. Takže je tady určitý Eh, určitá logická souvislost. Je jasné, že bez nových pracovních míst se bude proti chudobě těžko bojovat. Je tady tady hodně eh, redakční práce, kterou je nutné udělat. Dovolte, abych uvedl těch deset hlavních zásad politik, respektive plánovaných směrnic. Jsou to integrované hlavní zásady, které jsou součástí strategie 2020. Jsou to základy této strategie podle tohoto dokumentu. A právě proto by měly být eh, přijaty společně s tou strategií 2020 včerejší rozprava ukázala, a já souhlasím s paní Beresovou, s tím, co řekla panu Andorovi, tak z té rozpravy vyplnulo, že je pravděpodobně nemožné to všechno splnit a rada a komise e, toto připravila e, bez reference na to, že poslanci parlamentu by měl, že by měli mít možnost používat svůj jazyk a mm, spolupracovat s odborníky. Navzdory tomu, že teprve na konci září by budeme schopni vypracovat stanovisko, nestíneme to dříve, tak e, části toho textu budou přijaty ještě předtím ze strany rady, e, což v podstatě vytvoří určitý neexistující status hlavních zásad, které budou muset členské státy eh, projednávat, ale to by bylo porušením integrity parlamentu. Ocitli bychom se pod nátlakem nebo pod tlakem. Není tady totiž, nebude tady totiž možná ta uh, koordinace s našimi partnery v procesu a to je problém, který se eh, neustále opakuje. Takže podívejme se na těch eh, deset eh, integrovaných zásad. První je zajistit finanční stabilitu finančního systému. Zbavit se nerovnováh v, nebo nerovnovážných prvků v makroekonomici, zmírnit problémy v eurozóně, optimalizovat a rozšířit eh, výzkum a vývoj, nabídnout dovednosti, pracovat na rozvoji digitální společnosti, to byl bod čtyři, dále zajistit efektivnější eh, růst, eh, zajistit zdroje a rozvíjet zelené technologie, omezit emise CO2, dále zmodernizovat eh, průmyslovou základnu a pracovat na zlepšení kvality životního prostředí. V té hlavní zásadě týkající se zaměstnanosti, tak jde o, omezení strukturálního, strukturální nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnanosti. V bodu se hovoří o vytváření kvalitních pracovních míst a reakci na potřeby pracovního trhu. Dále tady zmíněno poskytování školení instrukcí, celoživotního vzdělávání pro eh, vysoce kvalifikované eh, posty, eh, podpora systému vzdělávání, a zvýšení účasti těchto programech, boj proti chudobě a podpora sociálního začlenění. Toto se jako určitá mantra táhne celým textem. Hovoří se o inteligentním, udržitelném růstu, který jako jediný umožní růst, který jako jediný eh, umožní eh, pokrok. Je potřeba zajistit eh, makroekonomickou stabilitu a životaschopnost finančního systému. Opět to se také eh, zmiňuje v těch zásadách týkajících se zaměstnanosti ve stejné podobě. Pokud se podíváme na další stránku, tak se tady hovoří o kvalitním vzdělávání. A ve vsuvce je zmíněna soudržnost, ale ta vsuvka na nic neodkazuje po členských státech se pouze žádá realizovat reformy. Obecně mohu říct, že pokud bychom se věnovali detailům, tak se nedostaneme nějak dál. Takže bod 7, zvýšit eh, počet pracovních míst, snížit eh, strukturální zaměstnanost, rozvíjet flexikuritu, což je podstatný prvek, a v této souvislosti bychom se měli spolehnout na Evropský sociální fond. Opět je tady e, zmínka o nutném snížení strukturální zaměstnanosti, o utváření flexibilních pracovních smluv. Opět je tady zmíněno celoživotní vzdělávání a reformě systému sociálního zabezpečení. Což přirozeně neznamená, že zde nejde o žádné rozšiřování, ale spíše o zajištění finanční eh, stability. O to, aby vlastně ten systém sociální podpory byl financovatelný a přístupný všem. Je tady také zmínka o sociálním dialogu, přičemž eh, celá logika toho systému je založena na takovém eh, přístupu, kdy se jak se zhoda říká, co se má dělat. Není to přístup z dola nahoru. Další věc, o, němž, o které jsme také hovořili, je tato. Pokud je o flexibilitu, tak je potřeba snížit eh, počet atypických smluv. Jsou tady zmíněny osoby samostatně vydělečně činné a pod, také potřeba nových nařízení pro eh, specifické eh, skupiny zaměstnanců či pracovníků. Určité eh, skupiny společnosti by měli dostat určitou asistenci. Jsou to mladí lidé, lidé se zdravotním postižením, starší občané. Je tady konkrétní zmínka o těch, kteří vypadli z toho pracovního trhu. Hovoří se zde o nutnosti vylepšení zprostředovatelských služeb pro přístup na pracovní trh a také je tady dále zmíněna digitální společnost. Je tady určitá novinka. Po každém členském státu se požaduje, aby přepracoval svůj finanční systém a způsob zdanění. Je tady zmínka o těch eh, daňových systémech, o tom, e, jakou daňovou zátěž musí e, nést zaměstnanci a jak e, tyto daňové zátěže snížit. Opět se tady zmiňuje rovnoprávnost mezi pohlavími, nutnost nabízet stejnou práci ženám i mužům. Zmiňují se tady opět problémy postižených a legálních migrantů. Včera jsme hovořili o tomto konkrétním tématu. A potom opět OSVČ. Jsou tady také určité eh, mm, číselné údaje, v, ve věkové skupině mezi 20 a 64, tak cílem Lisabonské Lisabonu bylo 77 70% zaměstnanost není, eh, komise navrhuje 75% zaměstnanost eh, u obou pohlaví. Toto se zde toto se mm, objevuje také v strategii 2020. Čili během 20, 10 let bychom měli eh, v Evropě mít 75% zaměstnanost. Další zásada politiky se týká produktivity a zaměstnavatelnosti, nových dovedností, celoživotního vzdělávání. To jsou ta klíčová slovka, která se opakují. Hovoří se zde o eh, možnosti, která by měla být poskytnuta lidem, pokud je o opětovné začlenění do trhu práce, uznání eh, dovedností a kompetencí, odstraňování bariér, mm, bariér mobility. Jsou tady stále bariéry a překážky, které by měly být odstraněny, což je dobrý nápad, ale není tady jasně vysvětleno, co to v podstatě znamená. Hovoří se tady o nekvalifikovaných lidech, o seniorech, o mladých lidech, kteří jsou znevýhodněni. Opět se to opakuje. Hlavní zásada 9 se také věnuje vzdělávání a mně není jasné, proč se o tom též tématu hovoří ve dvou kapitolách. Je tady, efici, je tady účinnější školení, o tom, že je potřeba pro, podporovat všechny stupně vzdělávání a o tom, že je potřeba eh, zvýšit počet eh, vysokoškoláků a třeškoláků. To je také součástí strategie 2020. Jsou tam tatáž čísla a ty též cíle. Potom předčasný odchod eh, z vzdělávacího systému, který postihuje všechny úrovně vzdělávání, je problémem je potřeba nabízet eh, takové vzdělávání a takovou výuku, která by obrážela potřeby pracovního trhu. To zvýšení středoškoláků a středoškoláků by se mělo zvýšit z deseti na na 40 Ještě pár slov o poslední zásadě politik, kde se hovoří o inkluzivní společnosti, čili o začlenování všech eh, eh, lidí ze všech vrstev. Usilujeme o výrazné snížení eh, chudoby, nicméně v tomto textu se nehovoří o indexu či indexech či indikátorech, podle nichž by se mohly poměřovat cíle nebo měřit jejich dosahování. Zmenil se tady boj proti diskriminaci a v této části hlavních politik se opět zmiňuje celoživotní vzdělávání a eliminace diskriminace, poskytnutí přístupu ke vzdělávání všem a o tom, že je potřeba reformovat systémy sociálního zabezpečení a zároveň zajistit finanční stabilitu těchto systémů. Cílovou skupinou jsou právě ti, kteří jsou nejvíce ohroženi sociálním vyčleněním, čili rodiny s jedním rodičem, příslušníci menšin, lidé s postižením, děti, mladí lidé, seniori, legální přistěhovalci a zdravotně postižení. Ten cíl je stanoven a zní, že je potřeba snížit eh, to chudých o 20%, což znamená 20 milionů podle tohoto textu. Takže ten eh, text je velice obecný, mnohdy se opakuje, je tam řada nadbytečností a některak se nevěnuje věcem do hloubky. To je poměrně jasné, protože zatím nejsou jasné, jasná pravidla financování. A mám také pocit, že se tam příliš nezmiňuje souvislost s politikou soudržnosti, natož aby tam byla nějaká čísla. Či indexy a indikátory, které by se k těmto číslům vztahovaly. Nezmiňují se tady také politiky v oblasti kultury, otázka zaměstnavatelnosti, Společná zemědělská politika je také velice důležitým nástrojem v rukách společenství, která umožňuje zvýšit zaměstnanost a zajistit ekonomický růst. Myslím, že tady je dostatečný prostor pro změny, vylepšení a pozměňovací návrhy tohoto textu. Takže bych eh, vás požádal, abyste se s tím textem důkladně seznámili. Od dneška již je k dispozici a v úterý předložím svoji verzi, která bude eh, potom dát, dána k překladu a budu čekat eh, na konzultace se stínovými zpravodaji a s těmi z vás, Eh, kdo do té chvíle eh, nic nepřednesou, tak, eh, tak jako tak budeme mít možnost o tom ještě později diskutovat, abychom tento text obohatili. Děkuji pěkně. Děkuji pěkně, paní Turon. Mikrofon už funguje. Děkuji, pane Ery. A také děkuji paní Perez, která se vyjádřila za parlament, pokud jde o ty hlavní zásady politiky zaměstnanosti. Plně souhlasím s tím, co tady zaznělo. Myslím, že jsme byli jaksi odtonuti na stranou. Děkuji proto velice a doufám, že se nám podaří eh, ten další proces eh, trochu urychlit. Pokud jde o obsah, tak ráda bych eh, řekla, že by mě zajímalo, jak jaká je ta logika e, za těmi změnami, které jsme zaregistrovali v, u těch původních e, zásad politik. Jak řekl pan Öry, ten text je e, velice rozsáhlý, ale je v něm málo konkrétního. Jsem ráda, že jste to zmínil. Můj názor je, a souhlasím také s tím, co řekl pan Öry, že je potřeba věnovat se také otázce rozpočtu, to je pro nás důležité. Eh, chceme, aby zde byly stanoveny konkrétnější cíle a opatření proti sociálnímu dumpingu. Je to tady zmíněno jenom okrajově. Já vím, že to zní velice silně, je to silný výraz, ale je nám zapotřebí otevřené debaty o této protázce. V řadě států Eh, narůstá šedá ekonomika a ilegální práce. To nemá nic společného se sociální Evropou a cílem všech členských států je proti tomuto vývoji zasáhnout a to prostřednictvím nařízení a kontrol i prosazování pravidel. To je důležitý bod. Takže pro tyto hlavní zásady politik eh, bude potřeba vypracovat určitý program. Je jasné, že proti chudobě nelze bojovat jenom zvyšováním zaměstnanosti. Eh, v eh, Evropské unii je nyní 18 milionů lidí, kteří jsou se zaměstnaní, ale jsou eh, v podstatě žijí v chudobě. Také si myslím, že je potřeba tady více zdůraznit souvislost mezi těmito, mezi těmito hlavními zásady politik zaměstnanosti a e- zásady, zásadami ekonomického vývoje. Nicméně tady není konkrétně řečeno, jak chce Evropská unie vytvářet eh, pracovní místa a jak se k tomu chce zavázat. Bude zapotřebí eh, výrazných investic. Je před námi hodně práce a plně souhlasím s panem Örim a děkuji mu za jeho otevřené názory a doufám, že ten proces bude úspěšný a myslím, že Eh, s naším přispěním se tento text vylepší. Toho vylepšení je potřeba. Ještě než dám slovo dalšímu, tak eh, dovolte, abych eh, zmínila, že máme poměrně málo času, takže tento bod bychom měli uzavřít během deseti minut. Bude, jakmile pan Öry předloží svoji zprávu 17. tak budete mít možnost se podrobněji tomuto textu věnovat tomto okamžiku mám dalších pět žádostí o slovo, tak prosím vyjadřete se, vyjadřujte se co možná nejslušněji, tak abychom se vešli do našeho pořadu jednání a nic nevynechali. Takže první paní Kurnalisen. Děkuji. Domnívám se, že tyto návrhy obsahují celou řadu dobrých klíčových témat, ale eh, netolik skutečná konkrétní opatření. Dobrá konkrétní politika znamená stanovit cíle, zajistit prostředky i stanovit sankce. Například máme eh, boj pro, eh, fond pro přizpůsobení se globalizaci, Evropský sociální fond a také v kontextu iniciativy Evropa 2020 bychom se měli podívat na veškeré evropské výdaje a sledovat stejný směr, abychom dosáhli výsledků, protože abychom jich dosáhli, musíme vědět, jaké výsledky sledujeme. Je třeba stanovit dobře diferencované cíle a také použít správné indikátory k jejich definování. Například v Nizozemsku jsme měli eh, jako cíle Lisabonské strategie zajištění zaměstnanosti, když jsme chtěli počítat každou eh, ženu, která si viděla určitou částku týdně a to eh, nám příliš nepomůže. Musíme tedy sledovat i ty indikátory, které poslouží k poměřování zaměstnanosti anebo i chudoby. Děkuji, děkuji za stručnost paní Gonc. Děkuji vám, pokusím se hovořit krátce a příjemně. Ano, tento text je opravdu obecné povahy. A, <clears throat> měli bychom tedy usilovat eh, o tu implementaci. Podle mého hlavním problémem je ta skutečnost, že hlavní směry eh, zaměstnanosti a hlavní směry boje proti chudobě nebyly do textu dostatečně zaintegrovány. Chceme například eh, zlepšit eh, zaměstnanost, ale hovoříme také o antidiskriminačních opatřeních, ale ty jsou vzájemně provázány. Hovoříme o kvalitě vzdělávání a také hovoříme o složité situaci rámci rodin, ale ty jsou také těsně propojeny, protože je třeba začít opravdu v mladém věku. Čím lepší vzdělávání, tím větší úspěšnost na trhu práce a potom opatření. Skutečně nemáme opatření společenství, které by měly dopad na zlepšení zaměstnanosti a boje proti chudobě a nová politika soudržnosti je klíčovým nástrojem k řešení tohoto problému a e, nevím, jak budeme tedy reformovat politiku soudržnosti a hlavní směry číslo sedm, e, Vlastně e, vynucená samostatná samostatná činnost nebo fiktivní zaměstnanost je problémem, ale já se ještě ráda vyjádřím k dalším tématům. Děkuji, paní Steinbruck. Děkuji, paní předsedkyně. Již tu mnohé zaznělo. E, tyto hlavní směry obsahují některé pozitivní přístupy, ale myslím, že je to všechno velice mlhavé. Já jsem eh, doufala, že to budou skvělé hlavní směry, protože to tak dlouho trvalo, ale domnívám se, že se trochu rozměnili, rozmělnili v diskuzi. Již včera jsem říkala, že musíme jako cíl formulovat plnou zaměstnanost, když si nestanovíme ambiciozní cíle. Eh, potom, jakožto eh, politikové, jakožto rada a komise se mineme cílem. A e, zástupce komise také řekl, že je nutné snížit nezaměstnanost. E, já sdílím ten názor, že musíme vytvářet kvalitní pracovní příležitosti. Nechceme dosáhnout e, zaměstnanosti za každou cenu, ne na úkor práce přes agentury, nízkokvalifikovanou práci, práci práci na eh, omezenou dočasnou dobu. Eh, nemůžeme ustoupit od těchto cílů a nemůžeme jednoznačně eh, sledovat cíl zaměstnavatelnosti. Musíme zajistit investice k zajištění stávajících pracovních příležitostí, ale i pro vytvoření nových pracovních příležitostí. Je třeba přihlížet k prostředkům, které pomáhají překonávat krizi krizi. Eh, například v Německu eh, o tom musíme eh, jednat. Již tu zaznělo téma politika soudržnosti. A co se týče cílu hlavních směrů, je tu téma flexikurity. Domnívám se, že je to nešikovné, když to eh, zde stojí na prvém místě, protože v krizi jsou eh, zaměstnanci dostatečně vykořišťováni a včera komisař nebyl schopen odpovědět, do jaké míry eh, máme řešit nestejné poměry v Evropě. Například pohled z Dánska vypadá vypadá jinak a v Německu také, když hovoříme o flexuritě, musíme eh, pracujícím eh, zajistit tu jistotu a co se týče strukturu nezaměstnanosti, musíme eh, hovořit konkrétněji a diferencovaně. Jak kolegyně řekla, potřebujeme stanovit období a říci, co v jaké oblasti chceme kdy zlepšit mladiství a starší pracovníci a Pan Mann včera řekl v diskuzi, že by to bylo vněšování se do politiky jednotlivých členských států. Komise i rada usilují o konkurenceschopnost a pokud konkurenceschopnost, pak i u těchto cílů. To musíme bezpodmínečně zlepšit. Směry 8 a 9 se týkají kvalifikace. Kvalifikace je důležitá, ale proč si stanovujeme jako cíl pouze 10 absolventů. Proč tolik? Protože eh, když eh, eh, dvě, tři, dva, tři žáci předčasně ukončí docházku ze třídy, tak to není dostatečný cíl. Na jiném místě zase hovoříme o e, zmírnění e, příjmových rozdílů. V Německu s tím máme špatné zkušenosti, když podniky e, stanovují mzdy svých pracovníků a nechají si je zaplatit ze státních subvencí. Musíme opravdu dbát na postup. Zaznělo to již včera, reforma sociálních systémů na jedné straně a potom volání po kon konsolidaci rozpočtů v členských státech. To je současný cíl, tady se ty cíle trochu rozsa rozcházejí, ale nemůžeme prohlubovat sociální rozdíly v Evropě. A máme příležitost něco změnit prostřednictvím hlavních směrů, proto se velice těším na spolupráci s poslankyněmi a s poslanci a domnívám se, že po té, co jsme si vyslechli, se nám podaří opravdu dosáhnout zlepšení. Děkuji. Děkuji. Čas ubíhá, tak prosím se, omezujte Emrim Hankin. Já budu stručná, souhlasím s tím, co uvedl pan Öry. Já jsem se podívala stručně na ty hlavní zásady a slovo vzdělávání se objevilo desetkrát a kvalifikace osmkrát. Pak jsou tady také výrazy jako celoživotní vzdělávání. Opravdu těch opakování je tam hodně. Souhlasím s těmi cíly, které byly stanoveny. Nicméně otázka zní, jak toho dosáhneme. Myslím, že je potřeba tady udělat souvislost mezi eh, tím, těmito zásady politik zaměstnanosti a ekonomickými hlavními zásadami. Je jasné, že třeba pokud je o vytváření digitální ekonomie, tak tady je vztah a my musíme vytvářet podmínky pro podnikateli, kteří potažmo potom vytvářet eh, pracovní místa. Já eh, mám pocit, že tady eh, není zmíněna souvislost s rozpočtem. Třeba sociální fond je tady zmíněn jenom jednou a já jsem nezaregistrovala zmínku o eh, fondu soudržnosti a fondu globalizace. Otázka je tedy, jak využít těch nástrojů, které máme k dispozici. Ta se tady neřeší, takže potřebujeme konkrétnější informace o tom, jaké jsou tady nástroje. Opět Tyto hlavní zásady politik se velice příjemně čtou, ale já si myslím, že e, jsou velice slabě formulovány a nehovoří o tom, jak můžeme opravdu dosáhnout pokroku. Pan Hendl? Paní předsedkyně, vážení kolegové, já dám zapravdu svým předřečníkům a možná, že by bylo vhodné to formulovat trošku drzeji. Eh, některé papežské encykliky jsou konkrétnější než to, co nám je předkládáno jako hlavní směry pro zaměstnanost. Tímto papírem se prostě dá udělat cokoliv, ale také nic. Chtěl bych eh, upozornit na tři body, které se zde neobjevují téměř vůbec. Eurostat tedy zjišťuje, že růst zaměstnanosti by měl ze 60 být realizován nejistým zaměstnáním a když vidíme, jaké je to ohrožení pro členské státy, pak by komise na to měla reagovat. Je zcela jisté, že to zde nenalézáme. Pokud se kriticky diskutuje o flexikuritě v Evropě, protože security je velmi málo, málo, eh, pak jedna krátká věta nestačí na toto téma. Za třetí, když konstatujeme, že rozsudky Evropského soudního dvora eh, ruší eh, základní práva v Evropě, pak v těchto hlavních směrech je, nutné, je nutné jasně říci, jak to vypadá s právem na spolurozhodování, které doprovází obcházejí celý eh, sociální dialog a jak to vypadá vlastně s politikou eh, pro sociální eh, pokrok. Není možné vše přenést jenom do, ve smyslu sociální konkurence, schopnosti. Nejde přece o soutěžení o lepší podmínky. To jsou tři hlavní body, které mi zde zásadně schází a budeme na tom mít ještě hodně práce. Děkuji, paní předsedkyně. Papežská encyklika, ano, eh, občas má poněkud lirický obsah, to je pravda, ale některé encykliky byly skvělé. Rero ta nás dovedla mnohem dále. A je tu mnoho postojů v sociální politice, takže Rím, eh, Řím udělal mnohem větší pokrok, než eh, máme my odvahu v některých členských státech. To na adresu kolegy Hendla. Hendl má svou muzikálnost v sobě, ale eh, není to tedy eh, vždy eh, zcela jednoznačné. Chtěl bych říci, že naše názory se tolik nerozcházejí. Já jsem neříkal, eh, co se má dělat, ale položil jsem otázku, jaké šance k realizaci by měla komise vzhledem ke skutečnosti, že eh, členské státy eh, různé možnosti se obávají otevřít, jako zvyšování kvalifikace protože pokud chceme mít větší informace, tak eh, musíme dopustit více společného na základě eh, kooperace a kontakty tedy o to, jak s tím budeme eh, zacházet. Bylo tu navrženo eh, zveřejnit kandidáty nejenom na černém, ale i na červeném seznamu a ti, kteří eh, budou zvlášť dobří, budou odměněni, dostanou další prostředky, tedy vytvořit možnost k větší flexibilitě. Naše názory se možná opravdu příliš neodlišují. Na téma flexikurita si právě vyslechneme zprávu kolegyně Gruny, která se zabývá zajímavým tématem atypických pracovních smluv. To e, souvisí málo s hlavními směry, to vím velice dobře, ale ještě e, e, se vrátím v souvislosti s touto zprávou k tématu flexikurita a dále, co se týče GSF, máme tu určitou novinku, ale protože máme pouze 15 sekund na položení otázky, což je normálně mnoho mnohem méně než na plenárním zasedání. Otázka je, jak budeme tvrdí, aby ten fond na přizpůsobení se globalizaci byl posílen, když tedy e, odsouhlasíme prostředky v Evropě, je třeba, aby se dostali e, na e, to správné místo a proto je to tedy úspěšný model pan Re bude to jistě velice pozorně sledovat a jistě otevře tu možnost pro dialog, včetně všech vystupujících. Děkuji. Pan Ory má příležitost na krátkou reakci a potom budeme mít tedy diskuzi. Děkuji. Já eh, bych k tomu ani nechtěl příliš mnoho dodat. Poznamenal jsem si všechny připomínky a těším se eh, na eh, návrhy, které kolegové předloží. Budu se tedy snažit připravit text, dát ho k dispozici překladatelům. Tak se tedy podstatně zlepší ten eh, text, co se nám tedy eh, nepodaří zapracovat, to učiníme potom cestou pozměňovacích návrhů. Je to jedna z nejaktuálnějších otázek. Je to eh, problém, který naše občany nejvíce zajímá, ta zaměstnanost. Proto tedy tyto hlavní směry. Děkuji. Děkuji, pane Ory. Než půjdeme dále, chtěla bych přivítat skupinu eh, návštěvníků eh, z eh, místní rady Opeveria. Omlouvám se za výslovnost. Děkuji a dalším bodem na pořadu i jednání máme atypické smlouvy zabezpečené profesní dráhy, flexikurita a nové formy sociálního dialogu. Paní Gruny má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, k této zprávě na z vlastní iniciativy o atypických smlouvách bych je chtěla připomenout, že typická smlouva na dobu neurčitou musí zůstat hlavní zásadou. Jinak však je nutné se přizpůsobit a je nutné konstatovat, že v nejrůznějších státech existují nejrůznější typy pracovních smluv. Musíme Eh, vše však zarámovat tak, aby nedocházelo ke zneužití. O tom jsme již hovořili. Především je nutné ponechat zároveň také určitou flexibilitu pro podniky, ale také eh, mm, jistotu pro zaměstnance s těmito eh, pracovními smlouvami. Eh, jde tedy o seskupení jednotlivých forem pracovních smluv, tak aby bylo zjednodušeno vše to, co dnes existuje. Je nutné vycházet z příkladů dobré praxe v členských státech a pojem flexicurity je eh, realizován v Dánsku, ale také eh, v jiných státech. To vede k zajímavým vývojům. Krize však eh, tento požadavek na flexibilitu zostřila a e, základní vzor je e, zaměstnanecká smlouva na dobu určitou. E, když někdo dojde ztratí své zaměstnání, také se musí však co nejrychleji se našit opustit zase nezaměstnanost. Čím déle trvá tato nezaměstnanost, tím obtížnější je zase se vrátit. Čili co nejrychlejší integrace eh, do trhu práce je velmi důležitá. Samozřejmě, že všude konstatujeme také to, že je realizována nelegální práce. Eh, kromě typických smluv existují i jiné smlouvy a eh, možná, že by bylo vhodné eh, mít atypické smlouvy spíše než být zaměstnán ilegálně. Nejenom flexibilita pro podniky je důležitá, ale také eh, jistota pro zaměstnance. Podniky dnes velmi těžko se dívají na trh práce, jeho budoucí vývoj, těžko se to odhaduje, eh, tyto obtíže tedy také vedou eh, k tomu, že eh, podniky často nabízejí eh, smlouvy na dobu určitou. Metoda flexikurity je obtížná, ale je nezbytná alespoň po přechodnou dobu. Eh, co se týče eh, zajištění profesionální kariéry, eh, zde ono nahrazení smluv na dobu neurčitou krátkou krátkými atypickými smlouvami musí být odmítnuta, ale přesto zaměstnanci na základě atypických smluv mohou nalézt určitou zaměstnanost a Eh, velmi často, tak eh, také mohou rozdělit eh, svůj čas mezi práci a rodinu. Je však nutné přemýšlet také o sociálních právech, která musí být na stejné úrovni jako práva na straně zaměstnání. Formy sociálního dialogu. Zde je podstatné vést takovýto dialog s, na úrovni odborové. Eh, zaměstnanci musí být začleněni do všech eh, postupů eh, sociální politiky. Tolik můj krátký úvod a pokud paní předsedkyně chcete, abych zareagovala na pozměňovací návrhy, tak to ráda učiním. Domnívám se, že je užitečné zahájit eh, diskuzi, protože mnohé vyplyne z připomínek. Nejprve pan Tomas, potom pan Koferaty. Grazie, presidente. Děkuji. Návrh, který eh, předložila kolegyně Gruny, je opravdu velice dobrý je zajímavá analýza současné situace, ale dále návrh obsahuje celou řadu podstatných úvah, které jsou opravdu důležité. Z tohoto důvodu bych se rád dotkl několika aspektů, které jsou sice v textu zmíněny, ale které pokládám za opravdu důležité. Když hovoříme o atypických smlouvách, je důležité mít na paměti, že stabilním referenčním eh, bodem je smlouva na dobu neurčitou. Tyto nejrůznější formy však musí odpovídat určitým pravidlům, předpisům a nesmí vést ke snižování nákladů podniku. To je důležité. Důležité je, aby lidé měli možnost volby. I podle svého stylu života. Někteří lidé si přejí mít možnost pracovat jinak, než jak pracovali jejich rodiče a jejich prarodiče. Takže bychom tento citlivý prvek také měli mít na paměti. Potom smlouva na dobu určitou jako atypická forma musíme mít na paměti i další kvality. Jistě musíme vždy usilovat o pracovní příležitosti, které jsou kvalitní a proto je vzdělávání a další eh, kvalifikace eh, nesmírně důležité. Vždy by měla být zajištěna možnost další kvalifikace a když je někdo tak starý, jako jsem já, tak dříve mohl v klidu pracovat se svými školskými znalostmi, ale nyní se tyto znalosti velice rychle vyčerpají, proto je důležité, aby lidé měli možnost navštěvovat nejrůznější kvalifikační kurzy a dále se vzdělávat. A e, naše společnost velice často trpí prací na černo. Práce na černo má nejrůznější formy. Je to práce na černo ve vlastním smyslu slova, eh, kdy často dochází k zaměstnávání eh, cizích státních příslušníků, kdy eh, se neuzavírají smlouvy, kdy se nerespektují zákony a je tedy důležité, abychom nalezli formu, jak čelit těmto způsobům práce, protože to také narušuje hospodářskou soutěž a zhoršují se vztahy mezi podniky, když eh, mají vysoké procento práce na černo. A k tomu potřebujeme určité nástroje, eh, určitou politiku, která pomůže čelit těmto jevům. A dále se domnívám, že je velice důležité, abychom jako jediný cíl sledovali kvalitu. To se týká eh, také práv eh, osob. Eh, ta ty pracovní příležitosti musí být univerzální a musí se vykonávat na základě respektování práv, ať je to práce na dobu určitou nebo neurčitou. I ti, co se rozhodnou mm, pro práci na dobu Eh, určitou, musí mít eh, svá práva. Není možné, aby podniky snižovaly své náklady na úkor lidí. V eh, evropských zemích se musíme postarat o to, aby všichni měli zákonem zajištěna stejná práva. A měli bychom si také připomenout, že máme také velice Eh, důležitá práva vyplývající z kolektivního vyjednávání. Ty jsou eh, součástí práv, které si občané v průběhu let vybojovali a ta se musí také uplatňovat eh, při boji se sociálním dumpingem. Kolegyně Gruny předložila svou zprávu Někteří kolegové i já jsme předložili pozměňovací návrhy a domnívám se, že bychom si měli zajistit velké velký manevrovací prostor, aby každý mohl předkládat své osobní zkušenosti z této činnosti. Děkuji, paní Steinruck, děkuji, milé kolegyně, milí kolegové. U předchozího bodu jsem již řekla, že mi velice záleží eh, na tom, abychom jako cíl stanovili upravené pracovní poměry, abychom se od toho nevzdalovali. A e, musíme usilovat o měřitelná, kontrolovatelná opatření. Proto jsem také předložila několik pozměňovacích návrhů, které se zaměřují na e, posílení řádných pracovních podmínek, na konkrétní e, opatření, abychom odstranili rozdíly mezi atypickými, atypickými a řádnými mezinárodními smlouvami, protože eh, musíme vždy odsuzovat atypické smlouvy. A co se týče slučitelnost zaměstnání a rodinného života, eh, nemůžeme usilovat jenom o větší počet eh, předškolních zařízení, ale můj poslední Pozměňovací návrh se týká také na snížení administrativní zátěže a toho lze dosáhnout toho nelze dosáhnout, pokud to nebude eh, ve prospěch ochrany pracujících. Děkuji, pan Krises. Tak for det, fru formand. Jeg synes, det er meget vigtigt at, at understrege, at hvis man vil have et já se domnívám, že je velmi důležité, paní předsedkyně, abychom eh, mysleli na následující věc. A sice chceme-li flexibilitu, Tedy na trhu práce pak eh, musíme také zajistit eh, sociální Eh, zabezpečení sociální jistotu, což znamená, že eh, když ztratíte zaměstnání, je nutné získat eh, podporu a být například dále vzděláván, aby člověk neseděl příliš dlouho doma. Také, aby bylo možné být zaměstnán v jiných branžích než původně. Aktivní politika zaměstnanosti přináší plány zaměstnání pro každého jednotlivce a to na správném místě. Pokud takovýto systém existuje, pak na trhu práce máme velikou flexibilitu. Tak to v Dánsku také funguje. My jsme investovali do naší politiky trhu zaměstnanosti tolik peněz, že procento HDP je velmi vysoké, které jsme věnovali této oblasti. Proto jsou naše pracovní síly tak flexibilní. Když se podíváme eh, kolem sebe na evropském trhu zaměstnanosti, eh, pak eh, lidé jsou zaměstnáváni za velmi podivných smluv, mají špatné mzdy a špatné pracovní podmínky. Důležité však je, aby nezaměstnaní neseděli jen tak někde mezi dvěma židlemi, firmy, aby nepropadly eh, mezi eh, platností eh, různých směrnic. Ono černé zaměstnávání osob samostatně výdělečně činných je takovým příkladem i to by bylo nutné upravit na základě eh, nových směrnic. Jsem jako zpravodaj to také eh, podporuji. Přitom je důležité, abychom mohli využít flexikurity pro vyřešení problému. Samozřejmě, že se nedá vyřešit všechno. Ale když eh, sociální jistotu nemáme, pak prostě nefunguje ani celý model flexikurity. Děkuji. Děkuji. Pan Park. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych také eh, vyslovit uznání na adresu zprávy paní Bryny. Ona neupozorňuje pouze na celou řadu problémů, ale uvádí i celou řadu podnětů, jak bychom mohli zlepšit situaci v zajišťování pracovní příležitostí. V zásadě sdílím názor našich eh, předřečníků, že je nutné usilovat o dlouhodobé pracovní smlouvy. To musí být pravidlem ne jako nyní, kdy na základě krize se stále více uzavírají atypické smlouvy. Problémy jsou známy, eh, mm, má to eh, dopady na důchody, na nemocnost, to má vliv na eh, zdraví a na bezpečnost práce na pracovišti a to v tom se utvrzuji, když se podívám na úvahy komise, která eh, ve svém textu ohledně eh, penzích eh, se již upírá touto, tímto směrem, že bude uznávat atypické smlouvy jako normu a potom rekvalifikační opatření a celá řada dalších opatření se objevuje v diskuzi a já se domnívám, že i boj eh, proti ilegálnímu zaměstnávání eh, musí být eh, naším tématem. Má dopady nejenom na dotčené osoby, ale i na systémy sociálního zabezpečení v Evropě. Nesmíme využívat krize pro posílení cesty uzavírání atypických smluv, abychom tak podkopávali pracovní právo v Evropě. Domnívám se také, že některá opatření, která byla přijata v Evropě v důsledku krize, Eh, nutí vlastně, aby zaměstnanci sahali po atypických eh, smlouvách, eh, takzvaný Kurzarbeit a další rekvalifikační opatření. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla se zmínit o otázce toho, co e, je cílem této zprávy. Já se domnívám, že cílem této zprávy je vyjádřit na půdě tohoto výboru e, to, že e, normální je mít regulovanou pracovní smlouvu. Eh, to je také to, co bylo prezentováno. Eh, hovořili jsme o nejrůznějších situacích eh, v souvislosti s pracovními smlouvami na dobu určitou. Stanou-li se tedy obvyklými smlouvami, víme, jaké situace dlouhodobě vznikají, jak sociální systémy jsou vlastně vyprázdňovány řetězením těchto těchto smluv, eh, které nenabízí žádnou jistotu. A ještě další aspekt eh, bych je chtěla uvést. A sice, eh, pokud budou existovat jenom smlouvy na dobu určitou, pak vlastně již nedojde k správnému vzdělání a dalšímu vzdělávání v profesi, ani tedy k přebírání společné odpovědnosti mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Máme takovou eh, situaci v našem regionu, který je dost chudý, že eh, máme mnohé technologie, kde se vytvářejí nové pracovní eh, příležitosti, ale těžko získáváme vzdělané pracovníky, kteří raději jdou tam, kde existují solidní a stabilní pracovní podmínky. To je věc, kterou bychom měli rovně rovněž vyjádřit v těch hlavních směrech. Pracovní podmínky jsou špatné a tím eh, se to také projevuje na úrovni regionu. Takže dnes eh, o tom budeme muset ještě dále diskutovat a domnívám se, že ta hlavní tendence ve zprávě je možná chápána jinak, eh, než eh, jak je to prezentováno. Eh, ta hlavní tendence je to, že budoucnost je zcela eh, jiná. My jsme hlavně tedy pro eh, ty eh, pracovní smlouvy časově neomezené na dobu neurčitou. Tím vytváříme stabilní pracovní podmínky a nabízíme šanci rozvoje pracovníků odborně vzdělaných. Děkuji, pan Öry. Děkuji. Především bych rád poděkoval Pascal Juny, z, Pascal Juny za její skvělou práci, kterou odvedla. Je to opravdu důležitá zpráva. S některými komentáři, které jsem tady od vážených kolegů slyšel, nesouhlasím. Vůbec nemám pocit, že je to založeno na hodnotách. Když ten text vlastní se vyslovuje eh, proti pr- pracovním smlouvám na dobu neurčitou, Žijeme ve světě, který se neustále mění a to rychle. Žijeme v, ve světě globální konkurence a ať už se vám budou líbit smlouvy na dobu neurčitou či ne, eh, tak eh, jsou to stále častější smlouvy. A eh, stále se šíří. Na této zprávě se mi líbí, jak popisuje situaci. Aniž by se uchylovala k úsudkům nad současnou situaci. Musíme se pokusit eh, zavést eh, do celé věci určitý pořádek. Pokud jde o podílení, no, o sdílení zátěže, tak to je zcela neregulováno. Není jasné, kdo zodpovídá za otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Mnohdy převládá brutální síla. Já teď eh, nechci eh, soudit, zda atypické pracovní smlouvy jsou dobré či ne. Místo toho bych se raději podíval na to, jaká jsou práva a povinnosti těchto lidí v atypických no, no, pracovních vztazích, stejně jako se tak činí v případě standardních pracovních smluv, jak to vyžaduje zákonník práce. Existuje tady Evropský zákon o zaměstnanosti, ovšem nařízení a pravidla zaměstnanosti popisují práva a povinnosti lidí, kteří pracují v rámci uh, určitého typu smlouvy. A totéž bychom měli zavést i pro atypické smlouvy. Ať se nám to líbí či ne, budeme si muset, budeme si muset zvyknout na tyto nové atypické smlouvy, poněvadž je tady právě spousta eh, pracovních míst, která zmizela za posledních několik měsíců a ta se nikdy neobnoví. A spousta lidí, kteří přišli o práci, budou zaměstnáni eh, na atypickou smlouvu. Je to tedy eh, iniciativní zpráva, poněvadž se dívá dopředu, myslí dopředu a zabývá se tím, jak reagovat na tyto nové formy zaměstnanosti. Děkuji, Thomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že kolega Ry upozornil na důležité téma. Děkuji Pascal Kruny, mimochodem za velice důležitou zprávu. A tady není jeden odsudek, který má platit pro všechny. Máme různé základy, různé varianty, různé možnosti, systémy. Je to, pane Ry, velice dobrý základ a že se dalo dohromady přes 200 pozměňovacích návrhů to neznamená, že to není dostatečná kvalita, ale že nás to podněcuje se tím zabývat dále. Někteří upozornili na to, že se musíme držet tématu eh, práce na eh, plný pracovní úvazek. Ale co se stane, pokud v některých eh, oblastech plný pracovní úvazek není možný, protože e, nemůžeme přimět e, a udržet ty podniky e, v Evropské unii. V některých členských státech bohužel nebyl sociální dialog tak úspěšný, jak bychom si to přáli a jak ho známe. Co se tedy stane? Nemůžeme vycházet z hesla plné zaměstnanosti za každou cenu, ale ta tam, kde jsou různé flexibilní pracovní poměry, eh, ty by měly být eh, kvantitativní. Pokud je to práce na eh, částečný úvazek, musí eh, mít příslušnou kvalitu. Eh, lidé musí mít takový pracovní poměr, který jim dává budoucnost. To také k tomu patří. Máme různá odvětví, různé regiony. Elizabeth právě upozornila na jeden region, kde jsou lidé vůbec vděční, že mohou pracovat a někteří zaměstnavatele to brutálně zneužívají využívají a hovoří o flexibilním nástroji. To nejde. Neseme velkou odpovědnost za to, jaké rámcové podmínky vytvoříme, aby se eh, eh, řádná pracovní smlouva stala pravidlem. Lidé eh, si musí mít možnost se bránit. Bylo by to jistě krásné, ale musíme zohlednit realitu. Jsem vděčný Ole Christensenovi, který Eh, tvoří mota Flexicurity. Eh, on vypracoval velice dobrou zprávu a eh, obojí musí odpovídat. Kromě flexibility, flexicurity pracujeme opravdu na Eh, plné obrátky a proto potřebujeme důležitý prvek. Sociální partnery. Sociální partneři musí být silní, schopní pracovat, eh, domlouvat kolektivní smlouvy na, na evropské úrovni. Musíme zajistit eh, možnost vést sociální dialog. Jistě sociální partneři někdy neuspějí, ale je lepší, když je máme. A další i bod eh, práce na černo. Eh, v posledním období jsme eh, chtěli zasáhnout, rozlišovat legitimní práci od nelegální. A komisař Špidla byl poměrně izolován a Eh, není možné udělovat známky ve stavebnictví a tvrdit, že eh, v některých členských státech se policie a celnice snaží objevit pracovníky eh, na černo a tvrdit, že je to zásah do suverenity členských států. My potřebujeme spravedlnost a mít sociální opatření a jejich rozumnou kontrolu tohoto předpokladu se dostaneme dále, a jinak sociálně tržní ekonomika nebude mít šanci. Je to skvělý základ, děkuji Pascal a těším se na to, že se nám podaří dosáhnout kompromisu, jistě při respektování nejrůznějších nuancí, které v diskuzi zazní. Kolega Mann mě v diskuzi eh, o hlavních směrech možná nerozuměl, což však bylo asi nutné, jinak by to eh, nefungovalo a jistě budu mít ještě nějaký nový nápad, jak zareagovat na naše eh, dvě jména. Máte však pravdu v jedné zážitosti a sice zpráva paní Gruny je dobrým základem, ale to je přesně ten eh, bod, milý kolego, když by komise alespoň základně vzala Eh, ohled na to, eh, jak důležité jsou naše závěry a kdyby to komise tedy učinila, eh, pak by takovéto hlavní směry vůbec nevznikly, byly by konkrétnější, ale nejsou konkrétní. To, co máme ve zprávě paní Gruny, je tedy dobrým základem, ale některé detaily budeme muset ještě projednat. Tato zpráva by mohla být zlepšena a to značně. E, nejde přitom však o otázku e, plného závazku a úvazku to není žádná motrence. O to tedy nejde. Jde o to, aby atypické pracovní smlouvy e, se staly standardní pracovní pracovní smlouvou eh, a eh, v jiných eh, regionech eh, světa již eh, tomu tak je. V Japonsku ze 70%, ale to není to řešení, které my chceme. Jde tedy o otázku, aby zaměstnání na plný úvazek bylo standardním zaměstnáním. Když někdo chce dělat netypickou práci, já 25 let pracuji na vyjednávání kolektivních smluv a snažím se eh, se dopracovat eh, společných jmenovatelů, ale stále více konstatujeme, že je mm, na světě více nejistoty a eh, více flek flexibility se eh, požaduje ze eh, strany zaměstnanců. A já se domnívám, že to by bylo nutné také zde říci a upravit. Když kolega Ery hovoří o tom, že zaměstnanci v atypických eh, pracovních úvazcích mají stejná práva a povinnosti, tak odpovídám ano, povinnosti ano, ty mají stejné, ale práva ne. Práva na papíře, tedy moci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 to eh, bohužel u eh, zaměstnance na dobu eh, určitou vede k tomu, že ten člověk již příště není zaměstnán. Při volbách do zastoupení v podniku to také vypadá úplně jinak v případě plného úvazku na dobu neurčitou a na dobu určitou. To je otázka statutu. A já se domnívám, domnívám, že bychom to mohli ještě zlepšit ve smlouvě a je zde celá řada pozměňovacích eh, návrhů. Já bych však kolego Mané nechtěl eh, ustoupit eh, od toho, co bylo formulováno v roce 2007. Bylo řečeno, Evropa potřebuje více senach na podporu dobré práce. Dobrá práce to znamená e, dobrá práva pro zaměstnance, ochrana bezpečnosti práce a vhodná pracovní organizace. Dále je nutné mít také sociální ochranu, což je nezbytné e, proto, aby evropští občané také akceptovali Evropskou unii. To je velmi důležité poznání a když ministři práce toto jednou konstatovali, tak my bychom neměli od toho ustoupit a neměli bychom ani dovolit, aby komise od toho odstoupila. Děkuji pěkně. Mám také několik poznámek k v té debatě se neustále opakuje následující. Pokud je atepická smlouva volbou, tak to vypadá, že všichni jsou proti tomu. Ale tady to vypadá, že eh, je to lidem vnucováno. Velice často nezávislé osoby jsou z této rovnice vyňati. 65 zaměstnanců pracují jakožto nezávislí a i, i se tak rozhodli. Nejsou to lidé v malých podnicích, ale osoby samostatně výlečné činy a vypadá to, že nemají možnost stát se součástí toho legislativního procesu a tomu se musíme věnovat. Další věc, někteří lidé se rozhodnou pro atypickou smlouvu či pro eh, smlouvu na dobu eh, určitou. Mají proto důvody a eh, dělají tak z důvodu, že se potřebují starat o své příbuzné či o své děti a tuto možnost se dobrovolně zvolí. Neplatí, že všechny atypické smlouvy sebou nesou zneužívání. Samozřejmě, že v některých případech tomu taky a na ty se musíme soustředit. Eh, musíme potírat eh, práce na černo, ale nesmíme vycházet z toho, že atypické je a priorně špatné. Někteří lidé, kteří pracují na plný pracovní úvazek, jsou také vykořišťováni. Měli bychom tady najít určitou rovnováhu a zajistit, že e, lidé budou mít e, svobodnou volbu vstoupit do atypického pracovně smluvního vztahu. Kolektivní vyjednávání, další věc, ne ve všech členských státech je tato tradice tablována. Tam, kde to je tradicí, tak e, se osvědčilo toto kolektivní vyjednávání a je potřeba na tom stavět. Tam, eh, kde tomu tak není, samozřejmě eh, situace jiná. Ne, tradi- ne ve všech členských státech jsou stejné tradice a neměli bychom eh, na všechno používat stejný mustr. Musíme zapojit velké sociální partnery do této diskuse o legislativním procesu řada lidí vůbec neví o tom, jak ten legislativní proces eh, vypadá. Děkuji za ty eh, návrhy, které se eh, týkají tady těch věcí, takže děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji všem kolegům a kolegyním za to, že se zapojili do této debaty, za to, že tedy předložili pozměňovací návrhy a já se budu snažit reagovat na všechny. Pan Koferaty předložil mnohé pozměňovací návrhy, ve kterých pokaždé eh, říkáte, že je nutné se zmínit o krizi. Já jsem o krizi hovořila několikrát eh, dvakrát, třikrát také v té úvodní části, ale já se domnívám, že tato zpráva by neměla být orientována jenom na eh, krizi, ale měla by eh, vyjádřit stav i v jiných eh, obdobích protože by nás to příliš omezilo. Připomněl jste také, že z na dobu neurčitou by měla být pravidlem Eh, a já také tam hovořím o nezákonném zaměstnávání, o kolektivním vyjednávání a podobně takže pan Koferaty již odešel, předložil jeden návrh, který, kterému tolik jsem nerozuměla. Potom je tam také jeden návrh, který je velmi dobrý a vy jste se o tom také zmiňoval několikrát. Dále také lučitelnost mezi profesním a rodinným životem. Tam právě atypické pracovní smlouvy mohou být určitým řešením paní Regner, já jsem eh, naslouchala tomu, co jste říkala, ale co mě překvapilo, bylo eh, odsoudit eh, atypické smlouvy, což já nechci udělat. Samozřejmě, že to existuje i kromě těch rámcových smluv. Možná, že jsem jenom nerozuměla správně. Cílem však je právě této zprávy také to, že eh, není vhodné mít eh, smlouvy jakého jakéhokoliv eh, typu, které by naše občany přivedly do dalších potíží s ochranou, sociální ochranou. Pan Stenzen hovořil o mnohostranosti. Ano, souhlasím s vámi. Když jsme začali v našich profesních eh, činnostech, tak jsme měli prostě určité povolání do života a eh, dnes je žádána mnohostranost eh, při zaměstnávání. Samozřejmě, že vzdělávání celoživotní je podstatné. Je to podstatné pro osoby zaměstnané, nezaměstnané, které eh, hledají eh, novou práci a podobně. Každopádně daná osoba eh, musí být schopna znovu se uplatnit a právě proto celoživotní vzdělávání je základním podmínkem. Dále také zaměstnávání ve smyslu eh, švarce systému. Eh, to je věc, která by dnes vlastně neměla vůbec existovat v Evropské unii. Eh, buď jste zaměstnaný, anebo jste osoba samostatně výdělečně činná, mezi tím by nemělo existovat nic. Dále pan Bár. Ochrana, sociální ochrana. Tady s tím celá souhlasíme. Ve Francii jsme eh, v loni eh, nabídli osobám eh, také určitý Mm, určité zajištění sociálního zabezpečení. To znamená, že osoba, která je propuštěna, eh, může získat eh, podporu po několik měsíců pro sociální a zdravotní pojištění. Eh, to je otázka určité úvahy, která by měla být rovněž propojena s těmi atypickými pracovními smlouvami a také je to nezbytné v případě důchodů Eh, právě na takové řešení jsem myslela eh, při přípravě svého textu. Dále bylo řečeno eh, nevyužívat krizové situace pro rozmnožení atypických pracovních smluv. Ano, krize skutečně Eh, přinesla další potíže a méně možností být zaměstnán. Eh, v době dopravy tomu bylo před několika lety tak, že řidiči eh, prostě si mohli eh, vybrat, jakým způsobem chtějí být zaměstnáni eh, a někteří si vybírali tedy smlouvu na dobu určitou a tím získávali větší eh, mzdu. Dnes takovýto výběr již vlastně není možný. Paní Schröder hovořila o smlouvách na dobu neurčitou, která musí být eh, pravidlem. To je přesně to, na co jsem také já myslela. Eh, především v oblasti eh, nejistých zaměstnání vidíme, že motivace je zcela jiná. Je zde také jiná možnost vzdělávání. Zde nalézám tedy jiná řešení. Potom je to má také dopad na důchod, dlouhodobé zabezpečení. Dále smlouvy, které jsou velmi eh, rozdílné. Třeba Ry, eh, děkuji ti za podporu, kterou si eh, mi poskytl. A Říkáš také, že je nutné myslet i na budoucí zaměstnání po krizi, což je jedna věc, kterou jsem si zapsala. Podniky jsou rovněž nejisté, nervózní kvůli té krizi, kterou prožili a velmi těžko se nyní orientují na budoucí trh. Ona obnova ekonomického růstu eh, se bude realizovat eh, právě na základě atypických eh, pracovních smluv, takže i proto zde musíme dát více pozor. Kolega Mann, děkuji ti moc krát za tvé poznámky. Tvé pozměňovací návrhy jsou zajímavé. Eh, já jsem skutečně na některé záležitosti zapomněla a děkuji za připomenutí. Ohledně definice a typické práce, to jsem, myslím, již udělala a tady se jistě budeme moci dohodnout na nějakém kompromisu. Pan Hendel, děkuji také vám ty pozměňovací návrhy eh, se mi zdály eh, více pesimistické, ale když se pak o tom hovořil, také mě to eh, poněkud více ujistilo. Já se domnívám, že se budeme moci dohodnout na kompromisech. Mým cílem je Eh, skutečně zdůraznit eh, smlouvu na dobu neurčitou. I já jsem ředitelkou pro lidské zdroje v podniku a vím, eh, o co jde. Zcela jistě se budeme moci dohodnout. Ohledně voleb a sociálního dialogu. Vy jste hovořil o náhradnících, kteří pracují na dobu určitou a kteří nemají ve veškerou ochranu a v těch podnicích u nás je tomu tak, že eh, tito pracovníci se mohou zúčastnit eh, těch podnikových voleb do podnikových orgánů eh, zaměstnanci a zaměstnavatelé eh, se musí eh, scházet eh, k dialogu co nejčastěji, aby dosáhli společného cíle. Paní Lin, s vašimi pozměňovacími návrhy mám trošku potíž. Již jsem řekla, že buď se jedná o osobu zaměstnanou nebo o SVČ a ty formy, atypické formy se flexik eh, flexikurity, eh, se mi nezdají být eh, vhodné v souvislosti s touto zprávou. Na úrovni parlamentu bychom měli vyřešit možná vaše problémy tedy jinou formou. Já ve své zprávě Eh, se nedomnívám, že bych měla se zabývat i eh, tímto řešením, ale samozřejmě ráda s vámi o tom budu eh, diskutovat a jak bychom to vyřešili. Význam sociálního dialogu a tradice členských států jsou rozdílné, ale samozřejmě dialog na všech úrovních je podstatný vždy a ten je nutno vést. Zde je nutné zapojit zaměstnance i v podnicích do dialogu se zaměstnavateli. Děkuji tedy všem a ráda budu s vámi pracovat na kompromisních návrzích. Děkuji. Děkuji pěkně paní Gridy Určitě se k těm pozměňovacím návrhům ještě dostaneme. Dalším bodem, pardon, 2. června se bude hlasovat eh, v tomto výboru a potom eh, na plenárce. Další bod se týká podpory přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statutu praktikantů, stáží a odborné přípravy, takže dávám slovo paní Torunen. Děkuji. Především bych ráda poděkovala všem za jejich práci. Je tady řada pozměňovacích návrhů. Myslím si, že se budeme schopni dohodnout na kompromisu u tohoto textu. E, řada pozměňovacích návrhů něco přidává, za což jsem ráda, protože ten text potom bude výraznější, silnější. Některé návrhy navrhují e, změnu textu, o tom budeme hovořit na setkání se stínovými zpravodaji. Pokud jde o úvodní stanovení E, kde se hovoří o diskriminaci mladých lidí a především mladých žen, tak já jsem, jsem, já jsem eh, dala vlastní pozměňovací návrh paní Rapty, pan Misič, eh, paní Misič to udělali taky a vidím tam velké velký prostor pro kompromis. Pokud jde o úvodní straně F, tak to může být trochu kontroverzní, protože k tomu se vyjádřila řada poslanců. Dovolte, abych vysvětlila, proč jsem koncipovala text právě tímto způsobem. Pro mě je to klíčový element. Já tam zmiňuji Velkou Británii, Dánsko a Francii, ale eh, nechtěla jsem na této země ukazovat. Eh, jsou to pouze příklady zemí, eh, kde je situace mladých lidí obtížná. Určitě bychom našli příklady jiných států. Můžu například uvést vlastní zemi, ale jde o to, abychom se věnovali věcem, jako jsou dávky v nezaměstnanosti a mzdy, a zkoumat, zda e, tyto prostředky napomáhají mladým lidem vytvořit, vybudovat si vlastní nezávislý život. Myslím, že bychom se měli věnovat problematice minimálních mest a zamezení přístupu k sociálním dávkám. Pan Helma, paní Griny a ostatní se k tomu vyjádřili ve svých pozměňovacích návrzích. Já e, chápu, proč chcete odstranit ty konkrétní příklady zemí chápu váš postoj, myslím, že to vyřešíme. Odstavec 1. Pan Helma navrhuje odstranit část, kde se hovoří o tom, že by politika měla uh, nabízet správný přístup. Já uh, si myslím, že um, ten přístup by měl být založen na právech uh, pokud jde o odstavec 2, takzvaná ekologická pracovní místa, tak tam mám vlastní pozměňovací návrh. Pokud usilujeme o vytváření pracovních míst pro mladé lidi, tak bychom měli také brát v úvahu, v jakých odvětvích se pohybujeme a e, jaká odvětví potřebují nové pracovní příležitosti do budoucnosti. Odstavec 3. Tam je také řada pozměňovacích návrhů. Já e, souhlasím s paní Raty a jejím návrhem, který obsahuje uh, dotace zaměstnanosti a program mobility pro mladé profesionály. Jak jsem to napsala, je možná neobratné. Já jsem tam použila e, termín dostatečné podněty. Myslím, že některý z pozměňovacích návrhů e, od kolegů to napraví. Další bod týkající se zajištění finanční pomoci je dobrý návrh. Pokud jde o Evropský sociální fond a přidělování eh, prostředků, myslím, že řada členských států to přidělování podporuje. Pokud jde o odstavec 6, souhlasím s tím, že bychom se měli um, zabývat eh, praktickými aspekty učebních osnov. Eh, rozdělení eh, té mentální činnosti a praktické činnosti je pro mnoho mladých lidí obtížné, protože každý má samozřejmě jiné vlohy. Měli bychom se tedy věnovat rovnováze mezi teorií a praxí. A to by nám možná napomohlo řešit problém s předčasným ukončováním školní docházky odstavec 7. Tam dovolte, abych to vysvětlila. K tomu byla řada pozměňovacích návrhů. Jde o kvalifikační programy. Není to formulováno přesně. Uvědomila jsem si, že musíme rozlišovat mezi stážemi a tam se jedná o poskytnutí pracovní zkušenosti mladým lidem přímo v, eh, na tom kterém pracoviště je to nabízeno univerzitním studentům. Eh, většina stáží se nyní spíše stala takovým eh, trhem pro mladé lidi bez deregulace. Je to v podstatě tak, že mladí lidé představují lacinou pracovní sílu. A to musíme řešit. Na druhé straně Eh, tady eh, máme kvalifikační programy, odbornou přípravu, která například v Německu či Rakousku má eh, vysokou úroveň. Je problém, že v časech krize firmy neradi nabízejí tyto programy odborné přípravy proučně. Takže reaguje to na ekonomický vývoj. A znamená to, že eh, řada mladých lidí potom nemůže dokončit své vzdělání, takže tady je několik problémů, které je potřeba řešit různým způsobem. Proto jsem tady z jednoho odstavce udělal dva. Je to jednak paragraf týkající se stážistů a potom děkuji Stevenovi za to, že tady eh, zdůraznil potřebu, aby vlastní instituce se věnovaly těm programům odborné přípravy. Pokud je o bod 8, tak tam je několik pozměňovacích návrhů. Jedná se zde o podporu bezplatné školní docházky od základní školy až po univerzitu. Potom otázka flexikurity 11 a 12. V odstavci 12 eh, jsou čtyři řádky, což je oficiální znění textu eh, komise. Jsou tam čtyři prvky flexikurity a to bylo pozměněno. To znění je pozměněno v pozměňovacích návrzích řady poslanců. Takže otázka, zda bychom se měli držet striktně toho textu komise a zdůraznit, že všechny čtyři prvky jsou důležité, anebo zda přijdeme s vlastní definicí flexikurity a budeme mít vlastní znění. O tom budeme tady hovořit také na setkání se stínovými zpravodaji. Paní Hirš eh, zde vytváří eh, souvislost eh, s debatou o penzích, což považuji za dobré. V odstavci 15 rád bych zdůraznila, že péče o děti je prospěšná pro, především pro ženy. A proto jsem tam napsala mladé ženy. Spousta eh, poslanců tam navrhuje uvést slovíčko rodiče a určitě se také dostaneme dopředu. Pokud jde o záruky pro mladé lidi, tak eh, je to změněno ze 6 na 4 měsíce. Já tu, tu myšlenku podporuji, ale měli bychom se bavit o tom, jestli je to realistické, aby se to zavedlo v členských státech a zda bychom to měli požadovat. Měli bychom totiž požadovat něco, co je užitečné a realizovatelné. Takže už nebudu pouštět do detailu, jenom dovolte poslední poznámku. Jsem velice zvědavá na vaše názory. A byla jsem v Cherezu ve Španělsku před dvěma týdny na konferenci pořádné předsednictvím ty zabývající se zaměstnaností mladých lidí. Byli tam zástupci eh, organizací které se věnují tomuto tématu ze všech 27 zemí zástupci komise a zástupci předsednictví. Já jsem byla pozvána, protože eh, jsem již eh, hovořila se španělským předsednictvím o propojení těchto dvou procesů a mohu vám říct, že probíhá rozsáhlý proces eh, v radě, pokud jde o otázku nezaměstnanosti mladých lidí. Dva závěry – ten proces probíhá um, uh, přes uh, španělské, belgické, maďarské předsednictví. Španělské předsednictví se soustředí na sociální začlenění, belgické předsednictví potom na participaci a maďarské předsednictví se bude věnovat vytváření pracovních míst pro mladé lidi. A to je zajímavé. A druhý závěr je tento musíme zvážit, jakým způsobem bychom se mohli na tento proces napojit. Oni byli totiž překvapeni, že se tam vůbec objevil někdo z parlamentu, takže propojenost mezi těmito institucemi určitě eh, může být zlepšena. Já bych v tom propojování ráda pokračovala, ale zatím máme malo představu o tom, co se děje na té druhé straně a to je chyba, to je hamba. A platí to i, i z druhé strany, takže to je poslední poznámka a Budu o tom hovořit také se stínovými zpravodaji a možná i s naší předsedkyní. Děkuji. Děkuji, paní Gruny. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, promiňte, že mě to trošku trvá, ale chtěla bych zareagovat eh, ohledně jednoho pozměňovacího návrhu na eh, vyškrtnutí, ale možná, že to bude poněkud obtížné. Jde o minimální eh, příjem eh, za účelem eh, integrace do společnosti, tak jak to bylo zaváděno u nás. Tam je to méně problematické, ale to to eh, tento příjem nemohou získat mladí lidé, pokud jsou mladší jak 26 let. Ale ve skutečnosti máme mladé eh, lidi, kteří nemají příjem a kteří by eh, rádi získali tuto záležitost. Ale já jsem proti tomu, aby toto minimální, tyto minimální příspěvky byly dávány mladým lidem, protože oni nemají pak možnost možnost získat určité eh, zkušenosti a určité eh, zvyklosti eh, mladí by měli co nejrychleji být zaměstnáni, anebo by se měli dále vzdělávat. Někteří mladí lidé u nás, kteří již pracovali, tak mají nárok na podporu v nezaměstnanosti ale eh, pouze eh, v tomto minimálním příjmu eh, za účelem integrace do společnosti toto není, ale je nutné dát pozor na to, jak podpořit mladé lidi, dávat jim peníze jenom z těchto, v těchto souvislostech je obtížné, tak se mladí lidé Eh, dostají, dostanou do nebezpečné situace, eh, kdy ztratí svou vlastní důstojnost. Eh, pan Serkas navrhl právě tuto část a já tedy bych s tím mohla souhlasit, ale mm, myslím si, že pro mladé osoby je důležité především další vzdělání. Eh, já jsem eh, především eh, tedy pro profesní vzdělávání, učňovské vzdělávání, dát možnost ehm, studentům, mladým, v takových řemeslech je důležité, tedy praktické a teoretické vzdělání je nezbytné. To je pravidlo, které bychom měli mít všude, ale eh, moci začlenit všechny je eh, tedy otázkou. Nevíme, zda to půjde, ale uhledně stáží a odměna pro stážisty. To je vlastně to tež, co jsem také říkala včera. Eh, I zde je nutné dát pozor, pokud tedy na nabídneme takovouto eh, možnost eh, eh, odměňovat i praktikanty, je obtížné, vždyť to musí zaplatit podnik. Pokud však ten praktikant realizuje skutečnou práci, pak vlastně dostane určité očkodnění, ale pokud pouze ten praktikant přijde a chce pouze pochopit, jak funguje podnik a vlastně neuskutečňuje žádnou práci, pak to očkodnění nemusíme tak zdá, zdůrazňovat. Velmi často ty stáže jsou kratší jak tři měsíce, spíš se jedná eh, o tedy podporu těch mladých, kteří tam eh, chodí, ale vlastně nerealizují vykonávají eh, nějakou práci. Eh, eh, souhlasím také s předřečníkem, eh, který říkal, že někteří zaměstnavatelé eh, berou eh, praktiky místo a stážisty místo toho, aby někoho zaměstnali i na dobu určitou. Já se domnívám však, že budeme jistě moci se dohodnout na kompromisních návrzích. Je to krásná zpráva, důležité téma a musíme se o naše mladé skutečně vždycky starat. Děkuji, pan Sarkas. Děkuji. Děkuji. Předsedkyně, já bych také rád poblahopřál paní Turunen za její práci, za její uh, zprávu. Já jsem také přišel s pozměňovacím návrhem a paní Turunen se ptá, proč je to číslo 19 úvodního stanovení F a já si myslím, že je důležité, abychom měli na paměti, že znění této části je velice zavádějící. Nejde ani tak o ty země, které jsou zde zmíněny, ale vypadá to, že tady směšujete aktivní a pasivní opatření jakož je tady takový univerzální, je tady taková univerzální kritika politik a opatření. Myslím si, že eh, ta zmínka o tom, že se lidem brání stát se respektive nezávislými, je příliš mnoho. A ve, ve španělské verzi se eh, hovoří o tom, že eh, jsou to právě opatření, která brání mladým lidem stát se dospělými a nezávislými. Ale vypadá to, že právě naopak tyto dávky by eh, nebránily, takže je mi jasné, že můžete uvést, že opatření jsou nedostatečná, anebo mohou představovat určité riziko v některých případech, ale ab, abychom řekli, že tady nejsou žádná aktivní či pasivní či podpůrná opatření, je uh, už, už moc. To by totiž znamenalo, že všechno vyřeší trh, kterému je potřeba to přenechat. Možná ta španělská verze je nepřesná, ale každopádně je to odstavec, který je matoucí. Některé ty interpretace jsou, myslím, velice nebezpečné. Dostali bychom se totiž eh, na velice eh, do, do takového způsobu uvažování, který je ultrakonzervativní. Je to tedy otázka znění. My jsme měli slyšení eh, s mladými lidmi, kteří nechápali tento odstavec. Děkuji, pan Kasa. Děkuji, pane předsedo. Rád bych začal tím, že poblahopřeji svému své kolegyni paní Tyrinen za vypracování její zprávy a Sledoval jsem celou řadu pozměňovacích návrhů, které mají Eh, vyjasnit situaci a eh, mají tedy přinést určitou přidanou hodnotu. Nebudu hovořit o jednotlivých pozměňovacích eh, návrzích, ale chtěl bych obecně představit to, co navrhuji. Domnívám se, že by tento parlament měl být zapojen a může to ovlivnit, zejména když hovoříme o měřících, která chceme mít v budoucnosti v souvislosti se zaměstnaností mládeže. Domnívám se, že by o situaci měl být Evropský parlament velice dobře informován. A než začneme vytvářet nové prostředky, měli bychom se podívat na efektivnější využívání sociálních fondů. V prvé řadě bychom si měli položit otázku, jak bychom eh, mohli opravdu zajistit využ- efektivnější využívání. než se zabývat otázkou větší nezávislosti pro mládež, zejména dospívající mládež. Sice se již nepokládám za příliš mladého, ale pořád mám velice intenzivní kontakty s mládeží. A eh, domnívám se, že se mi daří získávat jejich eh, podporu a <clears throat> jsem přesvědčen, že není eh, snadné opustit eh, eh, studijní život a najednou se ocitnout bez práce. Rád bych, abychom eh, lépe definovali, co myslíme tím pojmem nezávislý život a Jedno opatření, o kterém jsme hovořili v předchozích zprávách, je využít procesu celoživotního vzdělávání. To je zásadní otázka a musíme mladým lidem situaci usnadnit po ukončení vzdělávání není snadné se uplatnit na pracovním trhu. Stačí se podívat na statistiku a uvidíme, že mezi vysokou nezaměstnaní, nezaměstnaností je velký podíl mladistvých a jejich podíl stále stoupá. Nezaměstnanost se dotýká mladých lidí kterých změn tedy můžeme dosáhnout. Musíme se zaměřit, u kterých pozměňovacích návrhů můžeme dosáhnout kompromisu, tak abychom mladým lidem usnadnili eh, přístup k zaměstnanosti a propojili to s procesem celoživotního vzdělávání. Jak můžeme být realističtější ve své práci. Já jsem optimistický a domnívám se, že se nám podaří dosáhnout kompromisu, aby tato zpráva byla úspěšná. Děkuji vám, ano, děkuji. A nyní má slovo paní Rapty. Kde ji máme? Prosím, máte slovo. Projedre. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem Stínová zpravodajka za socialisty a chtěla bych rovněž poděkovat eh, za tento vynikající text zpravodajce. Máme-li dobrý text, tak můžeme lépe pracovat a můžeme také předkládat pozměňovací návrhy, které ještě zlepší cíl tohoto textu. Cílem této zprávy je eh, otázka velmi důležitá. Nová generace je ta, pro kterou eh, my pracujeme a možná, že je to první generace mladých, eh, kteří eh, budou žít méně dobře než jejich rodiče. Právě prožíváme krizové mm, období a to musíme také zohlednit. Eh, také při přípravě textu, který se dotýká mladých. Eh, mám pozměňovací návrhy a domnívám se, že je zde skutečná marže která by eh, umožnila dosáhnout kompromisu. Některé body by měly být upřesněny, diskutovány a také ještě více promýšleny, jako například to, co říkal náš koordinátor pan Sarkas. Eh, I to je otázka, o které bychom měli přemýšlet, než ji budeme tedy eh, řešit. Je zde však také takový problém, anebo ne problém, nechci hovořit tedy o problémech, ale jsou zde určitá stanoviska, určité nápady, které by mohly vést k potížím. Jeden příklad, ale nebudu zde citovat všechny pozměňovací návrhy. Přesto však jeden příklad, a to je pozměňovací návrh 96 eh, pana Elmera. Eh, on tedy chce, aby byl eh, předložen konkrétní návrh v odstavci 11 a říká, zdůrazňuje přitom, že flexibilita bez sociálního zabezpečení není eh, udržitelným způsobem eh, možnost boje s problémy, s nimiž se poté potýkají mladí a proto je žádáno, aby se text škrtl. Já se domnívám, že to je přitom ale centrální otázka, která by v textu měla zůstat. Pokud tedy škrtneme tuto část odstavce 11 nebo bodu 11, eh, pak eh, mladí lidé zůstanou bez ochrany a mohou být pod jasným vlivem zaměstnavatelů. Vidím však také s potěšením pozměňovací návrhy všech politických skupin, eh, které se snaží usnadnit přístup mladých na trh práce a e, to pokušení je veliké, tedy pokušení říci, e, že tato zpráva je velmi silně spojena s tou zprávou, o které jsme hovořili předtím, o atypických pracovních smlouvách. Pravidla v, těch, v rámci těch atypických smluv e, jsou mladí lidé oběťmi mladí, kteří se snaží eh, prostě strčit eh, nohu do dveří a vstoupit eh, také na trh práce. Jejich práva jsou nedodržována. Oni tedy musí akceptovat diskriminaci a určité nevýhodné postavení vůči zaměstnavatelům. Já jsem však optimistou, co se týče budoucnosti této zprávy a domnívám se, že se nám podaří ten text Emilie ještě zlepšit a že budeme moci mít takovou zprávu, která nám umožní propojit eh, parlament a komisi eh, tak, aby to bylo výhodné pro mladé lidi. Děkuji vám. A nyní dávám slovo zase zpravodajce Emilii Turunen, aby zareagovala. Thank you. Děkuji. Velice stručně. Děkuji za vaše připomínky, poznamenal jsem si je a Velice brzy se sejdu se stínovými zpravodaji. Souhlasím s tím, co uvedla paní Rapty, pokud jde o číslo 96, eh, tam se jedná o bezpečnost, tu větu známe. Myslím, že se tady eh, výbor vyjádří eh, pozitivně. Poslední poznámka k tomu bodu odůvodnění F. Zatím mě nikdo neobvinil z toho, že jsem konzervativní, je to vůbec poprvé. A měla bych eh, se pokusit na to reagovat, takže děkuji, pane Sarkasy. Jaký mám problém, který zde vidím s těmito třemi příklady, je tento. Mladí lidé jsou ve stále menší míře chráněni, protože jsou zkrátka mladší než eh, ostatní. Dovolte jeden příklad. Asi před deseti lety došlo k reformě v Dánsku, podle níž eh, ti, kteří byli mladší 25 lidem, eh, let, tak eh, měli o 50 nižší sociální eh, podporu. Nyní jsme svědky ekonomické globální krize. Člověk jde na úřad práce, řekne, že nemá práci a dostane pouze 50 dávky, protože je mladší 25 let. A to je otázka, kterou právě tady nastěňuji. To tež platí o minimální mzdě ve Velké Británii, která je opravdu velice nízká a je opravdu problematické pro mladé lidi, aby se tím uživili. Myslím, že bychom měli mít jednu minimální mzdu, která platí pro všechny. Dovolte poslední příklad ve Francii. Možná o tom budeme muset hovořit podrobněji. Nicméně je mi jasné, že vy chcete přimět mladé lidi eh, k tomu, aby pracovali. Je to stejné v Dánsku. Proti, problém spočívá v tom, že máme ekonomickou krizi a eh, není možné ukončit eh, vzdělání a stát se nezaměstnaným a dostávat 50%. To je problém. V 18 letech člověk má možnost volit, je plnoletý, ale nemá stejná práva. Myslím, že bychom měli se podívat na to znění jako takové, ale neměli bychom se bát zmiňovat příklady, uvádět příklady zemí, kde jsou problémy. Takže tolik, ne, ještě, ještě na poslední věc. Já jsem se v Dánsku setkala s mladým zedníkem. Ten žije ve městečku Slejes v Dánsku je bez práce, protože nejsou žádné zednické práce v Dánsku. Téměř 50 eh, dánských zedníků je bez práce. Koupil se učitelkyní byt, eh, kde se žijí svým nezávislým způsobem a nyní má právo pouze na 50% podporu v nezaměstnanosti a jeho rodiče musí platit za eh, musí platit splátky bytu. Není to nějak náročné, je to normální dvou pokojový mm, byt a to je problém, protože potom se člověk opravdu nemůže vybudovat ten uh, dospělý nezávislý život. Děkuji a těším se na diskusi. Yeah. Um, damit, um... Ehm, Tímto <clears throat> ukončíme diskusi k tomuto bodu a 31 se bude konat hlasování. Tak teď mám tu správnou tabulku. 1. Eh, června budeme mít tento bod ještě jednou na pořadu jednání, budeme jednat o kompromisech a den poté 2. června se o této zprávě bude hlasovat a eh, na plenárním zasedání se počítá s touto zprávou pro mládež. Tímto ukončíme diskuzi a teď je velice složitá situace a to, že tu vlastně už nikdo není a já mám současně uvést svou vlastní zprávu. Pokusím se udělat, eh, co bude v mých eh, silách. Ženy to dovedou, se říká, multitasking jim vlastní já si sama sobě teď udělím slovo a pokusím se eh, být co nejstručnější a nejpřesnější, abych eh, uvedla do své zprávy a umožnila těm, kteří zůstali, oni eh, diskutovat. Je to také zpráva z vlastní iniciativy, je to rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství. A Ta první věc, kdy jsem uvažovala, co budete očekávat, eh, je očekávám tolik a tolik eh, pracovních příležitostí v tom a tom odvětví, vytvoří se eh, tam či onde, očekávám očekávat jistě čísla. Já jsem se snažila je zjistit, objektivně je posoudit a chtěla jsem je také přesně sepsat, ale toto hodnocení ukázalo, že celá řada podmínek závisí na tom, zda je to opravdu to číslo, respektive jak jaká jsou to pracovní místa, jak jsou definována, která čísla jsou platná. Když jsem přeskoumala přes 20 eh, studií, zjistila jsem, že tu není jediné číslo, které bych se mohla uvést a proto jsem vylíčila tento proces ve své zprávě. Závisí to opravdu na tom, jak definujeme pracovní eh, příležitosti a já jsem se pokusila nalézt definici a domnívám se, že ji můžeme společně také podpořit. Převzala jsem ji z Mezinárodního dokumentu Mezinárodní organizace práce. Je to návrh pro ministry práce G8 a domnívám se, že to je již mezinárodně uznávána definice, kterou můžeme převzít a tato definice stanovuje, že každá zelená pracovní příležitost je ta, která přispívá k šetření životního prostředí, snižování zdrojů, zajištění čisté čistoty ovzduší a vody, takže pracovní příležitost v přímé spojitosti, ale může být eh, práce i v pracovnímu, eh, která eh, je důležitá pro jiné prvky. Je to tedy mnohem otevřenější, širší definice, ale to je jasné, že se to týká nově vytvářených i stávajících pracovních příležitostí a proto se na to díváme eh, jiným způsobem a dávám přednost tomuto eh, nazírání. Dále jsem se věnovala aspektu a to eh, co jsem se dočetla, co jsem se dozvěděla během tohoto průzkumu a to, že mm, e, vznikají nová odvětví, která jsou oddělena od toho, co označujeme běžným pracovním prostředím. Pracovním prostředím, kde dochází k sociálnímu dialogu a kde existují rámcové podmínky této souvislosti to závisí mimo jiné na sociálních partnerech, kteří ignorovali nová odvětví, vůbec je nebrali eh, vážně, nepovšimli si, že tato odvětví vznikají jako houby po dešti a nevytvořili pro ně příslušné rámcové podmínky. A výsledkem je to, že za této zvláštní situace, kdy rychle vznikají nová odvětví, se v těchto odvětvích eh, objevují podmínky divokého západu, alespoň z části. Není to příliš dobrý imič pro eh, tato nová ekologická odvětví, když tam převládají metody divokého západu a proto jsem si řekla, že eh, je to atraktivní pro zaměstnance, když se vytváří pracovní příležitosti, z nichž se dá žít a jsou udržitelné. Proto jsem to propojila a eh, uložila jsem úkoly sociálním partnerům byla to zajímavá diskuze, kterou jsem v různých podobách vedla v terénu a měla opravdu zajímavý eh, průběh. O tom bych se mohla zmínit v diskuzi. Dále eh, jsem pokládala za důležitý bod dokument komise vypracovaný na toto téma. Můžete si ho také přečíst. Je to Employment 2009, dokument komise, který obsahuje celou kapitolu na téma změny klimatu a pracovní příležitosti. Ale když se jinak podíváme na tento dokument, tak je především teoretický a e, málo zohledňuje praktické zkušenosti z Evropy a e, ta čísla tam jsou diskutabilní, a e, protože obsahuje teoretické velké obrázky a ne eh, praktické. Jako příklad mohu uvést obnovitelné eh, druhy energie. Tam jsou čísla, která vycházejí z toho, že se zrušením eh, jednoho pracovního místa v uhelném těžebním průmyslu, kolik se vytvoří jinde, ale to je opravdu nepodložené a musíme to komisi říci. Existují skutečné zkušenosti Jeden příklad z Německa. V Německu máme legislativu eh, na podporu obnovitelných eh, druhů energií, a kde se vytvářejí pracovní příležitosti a jich mnohem více, než co skonstatovala komise. A ten vývoj je také velice zajímavý, jak eh, uvidíte. S radostí to dám k dispozici stínovým zpravodajům. Rozvoj totiž ukazuje, že tam, kde se podporují tato odvětví, vzniká obrovský exportní trh a ten zajišťuje zajišťuje více pracovních příležitostí, než když porovnáme odvětví energetiky eh, takže eh, více než polovina jde tedy na export a já bych byla ráda, kdybychom se na toto odvětví eh, dívali takto a ne na základě úzkoprsých výpočtů. Další důležitý bod hm, Tedy jak dosáhneme toho, abychom využili tohoto potenciálu pracovního trhu? Eh, dva aspekty. Potřebujeme stabilní rámcové podmínky. Ukázalo se, že v těch zemích, kde neexistují stabilní rámcové podmínky, v odvětvích, kde neexistují, eh, když je jasná struktura, jasná legislativa, že se nevyužívá tohoto potenciálu. Eh, využívá se pouze zlomku potenciálu. Nesmírně zajímavá čísla to dokládají a proto jsem také také hovořila s jinými výbory, které jsou zodpovědny za tento eh, obor a eh, uděláme stanovisko, které se tím zabývá. Eh, dále by nebylo možné využít eh, tohoto potenciálu. A to je otázka odborných pracovních sil. Příklad z Německa, kde jsme měli tento neuvěřitelný vývoj. <clears throat> Bylo to zbržděno nedostatkem odborných pracovních sil. A proč? Právě proto, že se nedostatečně investuje do vzdělávání a dalšího vzdělávání. Je to jedna z klíčových otázek. Musíme si tedy vyjasnit, jak dosáhnout dosáhnout toho, abychom v nových odvětvích, ale i v těch starých, kde dochází eh, k těmto změnám, zachovali pracovní příležitosti eh, v ekologicky zaměřené ekonomice, aby se eh, praktikovalo eh, průběžné vzdělání, které nám eh, dovolí využít toto potenciálu. To jsou eh, tedy ty hlavní body mé zprávy. Těším se na vaše příspěvky a jsem ráda, že někteří, kteří tvrdili, že nemohou tak dlouho zůstat, přesto zůstali. Zapomněla jsem, mám někoho na seznamu řečníku a to je pan Rudikson. Máte slovo. Eh, děkuji pěkně za přidělení slova, paní předsedkyně. Také děkuji za tento návrh textu. Doufám, že se v pořádku vrátím do uh, Jotenbergu, proto se omlouvám, že možná odejdu dříve. Takže otázka, je tady potřebná debata o změně způsobu našeho života, výrobě zboží a poskytování služeb. Chceme bojovat proti klimatické změně, ale nyní se dostáváme do bodu, kde nehovoříme o tom zda, ale jak tyto změny zavést a jedná se o masivní změny. Já jsem působil eh, celý život eh, v oblasti automobilového průmyslu a myslím, že jsem optimistický, pokud jde o přechod k té zelené ekonomice. Musíme dát eh, průmyslovým odvětvím dlouhodobě platná pravidla, tak aby abychom je podnítili k změně výrobních způsobů a aby mohli plánovat náklady do budoucnosti. Tyto změny musí přijít rychle, abychom dosáhli výsledku. Průmysl musí mít možnost plánovat a provést restrukturalizaci. Pokud se to umožní průmyslovým odvětvím, tak lidé si rychle uvědomí, že eh, tato změna se také pozitivně projeví na jejich účtech. A to pro ně bude dobrá zpráva. Nicméně existují odvětví, která potřebují delší eh, čas, delší periodu plánování a těm je nutné poskytnout určitou flexibilitu. Dalším důležitým aspektem tohoto přechodu na zelená pracovní místa je eh, dlouhý životní cyklus produktu od A až do Z. A to se týká i služeb. Nejenom racionalizace výroby, ale i vlastní produkty musí být uh, ekologické. A to po celou dobu svého, své životnosti. Musí být také uh, vyráběny ekologickým způsobem a recyklovatelné musí být možné se jich potom zbavit ekologickým způsobem. A proto je nezbytné zajistit, aby ta práce, kterou odvedeme, našla své uplatnění v nových odvětvích. Je pravdou, že často hovoříme o zelených pracovních místech, jakožto o místech eh, high-tech, čili s vysokou úrovní technologie, ale v řada těchto zelených pracovních míst eh, budou spojená se střední či nižší úrovní technologií. Musíme se proto věnovat i problémům v těch odvětvích, která nejsou příliš dobře organizována. A další bod se týká vzdělávání a školení. Tyto investice jsou nezbytné, abychom zajistili přechod k zelené ekonomii. Musíme mít k dispozici eh, zkušenosti, odborné znalosti, eh, které umožní zavedení nových forem školení. Musí tady být určitá avantgarda v, té, v tomto ohledu. Nemůžeme pouze využívat stávajících odborných zkušeností a aplikovat je na, eh, tu, na ta zelená pracovní místa. Já se omlouvám, že budu muset odejít, musím stihnout své letadlo a děkuji pěkně za slovo. Já jsem velice ráda, že jste tak dlouho vydržel a děkuji. Nyní kolegyně Asai, doufám, že jsem to jméno správně vyslovila. Už jsme byli v kontaktu a nyní vám dávám slovo, jsem zvedává na váš příspěvek. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla nejdříve poděkovat se eh, pravodajce. Eh, jsme na společném zasedání, kde eh, tento materiál byl rozdán již dříve. To bylo velmi užitečné. Jde skutečně o ústřední výzvy a jde o to definovat to, co si myslíme o eh, udržitelném hospodářství. Velmi často se říká také eh, zelená, zelené pracovní příležitosti eh, a podobně. Každopádně bych však se chtěla zmínit o něčem, co zpravodajka již řekla. Je velmi obtížné specifické opatření v určitém pracovním sektoru definovat jako opatření zelené je velmi důležité eh, pracovat velmi široce v této oblasti. A také si myslím, že v průmyslu při výrobě, dejme tomu pneumatik, a chceme-li vyrobit pneumatiky které by měly 10 méně materiálu nebe, nebo které by byly eh, odolnější o 20 tak aby bylo možné je eh, znovu použít eh, ještě silněji, tak již se přibližujeme k udržitelné výrobě. Takže přemýšlejme o tom, jak to vyjádřit i statisticky. Ještě jiný problém bych chtěla uvést, o kterém se zmiňoval i můj předřečník. A sice říkal, že když se vyrábí průmyslově, pak je nutné konstatovat, že nejrůznější podpory mohou také zkreslit eh, konkurenční situaci, což zase eh, může vést k tomu, že investice nejsou správné. Takže subvence pro určitou eh, výrobu by měly být eh, správně nasměrovány, aby tato podpora nevedla třeba k eh, tomu, že zmizí určité pracovní přitosti. Domnívám se, že zde je skutečně problém pomoci a subvencí, eh, který může být i problematický. Jonkahan, on ottanut näiden kestävien työpaikkojen. Spravodajka. Předpokládá, že pracovní příležitosti v tom, této oblasti jsou špatně placeny, že jsou zde špatné pracovní vztahy, eh, pracovní smlouvy a že existuje tedy silná možnost prosazování atypických pracovních příležitostí, ale není tomu tak ve všech eh, zemích. V mnoha zemích eh, udržitelné pracovní místo je definováno stejně jako eh, jiné pracovní smlouvy. Spravodajka však kritizovala to, že Evropská unie ty, kteří dosáhnou vyššího vzdělání, by měla posunout dál. Těch 40% to je dobrý cíl. Neměli bychom však zase vzdělávání příliš prohlubovat. to, že dostaneme dobrou možnost vzdělat se, to je samozřejmě důležité, ale je zde další bod, a sice ona kvota 40% pro ženy. V severských zemích je toto pokládáno za problém. My máme politiku rovnoprávnosti, která je eh, mnohem eh, hlubší než v jiných zemích. Náš podíl žen eh, v pracovním světě je vyšší než v jiných evropských zemích. Nejsou přitom stanovovány kontingenty, procenta a podobně. Když se podíváte také na počet poslankyně z Finska, také také vidíme, že eh, je jich eh, hodně. Já nejsem tedy příliš eh, pro kvóty. Ještě kritická poznámka ke zdanění. V současné hospodářské situaci se kriticky dívám na zavádění nových daní. To by mohlo pro trh zase přinést nové potíže a když už je situace obtížná, tak by na základě těchto fondů se situace mohla ještě zhoršit. Ohledně důchodů chci říci, že v této zprávě a v souvislosti s udržitelnou ekonomikou Vidíme, že jsou zbuzovány velké naděje, ale přitom nesmíme opominout, že v této zprávě původně jde o to, se podívat na to, v kterých oblastech může se rozvíjet udržitelná ekonomika. Musím poznamenat, že velké naděje těchto nových oblastech Eh, jsou zbuzovány, ale bylo by vhodné vše lépe definovat. Tolik je nejdůležitější body, o kterých jsem se chtěla zmínit a domnívám se, že eh, se dopracujeme k dobrým pozměňovacím návrhům, tak aby ta zpráva byla velmi dobrá nakonec. Děkuji vám, paní kolegyně. Nyní pan Hetl, prosím. Ano, ke zprávě samotné chci říci, že ta zpráva je dobrým základem pro další práci. Já jsem se chtěl zmínit o jednom vedlejším aspektu na základě ústní poznámky. Pokud si dobře vzpomínám, tak jste kritizovala také eh, ty sociální partnery, kteří se málo zabývali novými oblastmi a nebrali je v potaz. Eh, to nechci spochybnit, ale je to jenom částečná pravda a na základě mých zkušeností v oblasti větrných elektráren a také v jiných nových průmyslových podnicích je situace taková, že dodržování sociálních standardů eh, se provádí takže eh, vlastně odborové eh, zastupování je pokládáno za překážku. Situace je prostě taková a především odbory jsou eh, tedy vedeny k tomu, aby proti tomu postupovali a já se domnívám, že v té kapitole sociální práva bychom měli se zamyslet nad touto záležitostí Například při zadávání veřejných zakázek bychom měli podniky vést k tomu, aby dodržovali základní pravidla sociálního dialogu, eh, takže ten sociální eh, proces by, eh, sociálního dialogu by mohl být ještě podpořen, takže já se domnívám, že bychom o tom mohli také debatovat v souvislosti s touto zprávou. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní se dívám ještě kolem sebe, ještě komu se. Za komisi tady nikdo není, ano, přece jenom tady někdo je. Eh, paní Monika Šlegila, prosím, komise, máte slovo. Uh, Děkuji. Děkuji, paní eh, předsedkyně, paní zpravodajko. Chtěla bych vám také poděkovat za dobře eh, strukturovanou a obsáhlou zprávu, zejména generální ředitelství zaměstnanosti, z něhož pocházím a celá komise vítá tuto iniciativu a také sdílí obavy, které jste byly vyjádřeny, eh, zejména péče o nejzranitelnější skupiny na pracovním trhu, ty by mohly právě profitovat z těchto eh, změn eh, v souvislosti s životním prostředím. A eh, my bychom uvítali, kdyby některé iniciativy komise byly zohledněny v této zprávě, které se týkají zejména politiky zaměstnanosti, které jsou relevantní a podporují tyto změny v ekonomice, zejména na pracovním trhu. Ve své prezentaci bych se zaměřila pouze na tři oblasti, ale eh, dáme vám eh, tyto připomínky v písemné podobě, pokud si to budete přát. Za prvé, je to strategie Evropa 2020. Trvale udržitelný růst je jedním ze tří priorit, které společně podporujeme. Trvale udržitelný růst se netýká pouze eh, zelenější ekonomiky, ale také konkurenceschopné ekonomiky, to znamená podpora a posilování pozice eh, v Evropě, eh, vytváření eh, nových aktivit, abychom získali nové trhy, ale je tu ještě další priorita Evropy 2020 a to je inkluzivní růst. Jak již bylo řečeno, chceme zajistit přístup a příležitosti pro všechny během celého jejich života. To znamená že hlavní iniciativou eh, nové dovednosti pro nové pracovní příležitosti je umožnit lidem, aby se eh, přizpůsobovali novým podmínkám kvalifikací. A prioritou nové strategie Eh, jsou oblasti, které máme také v hlavních směrech politiky pro zaměstnanost. A další otázka, o které bych chtěla hovořit, je otázka dovedností či kvalifikací. Domníváme se, no, že ta iniciativa nové dovednosti eh, již přináší určité výsledky, kdy jsme schopni identifikovat nové potřeby trhu, tedy nové dovednosti, které umožní se přizpůsobit eh, i v systému eh, vzdělávání a odborné přípravy a máme tu tedy e, nové návrhy. je to iniciativa Evropské e, nové dovednosti, zkrátka ESCO, je to vytvoření e, nového vícejazyčného slovníku pro rozvoj těchto dovedností na evropské úrovni, což jistě přispěje k lepšímu přístupu na trhu. A poslední pro prognóza CDFOPu naznačuje, že se zvětší poptávka eh, na tom dolním konci a že se sníží stagnace uprostřed této škály. V vzhledem k, jak, k tomu, jaké to bude mít dopady na dovednosti v oblasti zelených pracovních příležitostí. To znamená, že zapotřebí bude kvalifikace výzka, vysoká i nízká, ale e, studie e, e, programu OSN pro životní prostředí a také Evropské konfederace ukazují, že politika životního prostředí v úvodní části reaguje na eh, vysoce kvalifikované, potřeby vysoce kvalifikovaných pracovních sil, protože eh, tu jsou zapotřebí inovace, ale později budou eh, zapotřebí i středně a méně kvalifikované pracovní síly za předpokladu, eh, že budou mít k dispozici dostatečné vzdělávání a odbornou přípravu. Tímto bych chtěla uzavřít svůj příspěvek v dnešní diskuzi a ráda bych vám poskytla ještě několik doplňujících informací o zaměstnanosti mládeže v roce 2009 v Evropě. Evropa se snaží vytvořit přehled na základě nejrůznějších studií, takže byl to spíše analytický přístup na základě studií komise a dalších institucí. porovnání obdobně jako vaše závěry ukazuje, že nesmírně obtížné eh, z toho vyvodit jasné a transparentní závěry, co se týče kvantitativních aspektů těchto změn. Je velice obtížné porovnávat jednotlivé studie, protože vycházejí z různých přístupů, geografických podmínek ale přesto bych se ráda zaměřila na jeden dobrý příklad, na jednu studii, která zejména analyzovala citlivost eh, vývozu. Eh, týkala se energetického sektoru, byla dokončena v roce 2009 Fraunhofer, Fraunhoferův institut a partneři vypracovali tuto studii pro komisi. Prezentuje několik scénárií a eh, možného rozdělení trhu vzhledem k moderním technologiím a zahrnuje tři scénária. Pesimistické, eh, střední a optimistické scénáře této studii autoři očekávají, že eh, za předpokladu uplatňování správné politiky, která zajistí a dosažení cíle eh, k roku 2050, tedy 20 obnovitelných energií, v roce 2020 2,67 eh, eh, eh, milionů bude zaměstnanost a vývoz ve stejném roce bude 2,8 milionu. To je pouze pro vaši informaci. Pokud máte zájem o podrobnější informace, podívejte se do této studie. Hodnocení vám můžeme dát k dispozici později. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za tuto zprávu a e, za efektivní diskuzi a těším se e, na pokračování vaší práce na toto téma. Ano, děkuji vám. E, ale ráda bych na to velice stručně zareagovala. Myslím, že už k tomu nepotřebujeme příliš mnoho času Eh, mohu eh, souhlasit s mm, eh, mnoha aspekty, o kterých hovořili jako pan Ludvík Fixon, že potřebujeme dlouhodobý přístup, musíme vytvořit stabilní dlouhodobé podmínky, potom bude možné využít toho potenciálu pracovních příležitostí. Máme v Německu již deset let jeden zákon, který ukazuje, jak bylo možné využít toto potenciálu v oblasti obnovitelných zdrojů energií, zejména také pro export. Jak to říkala zástupkyně komise, ano, chceme mít konkurenceschopnou Evropu a proto musíme do toho započítat export. A čísla, která jste právě uváděla, to se musím pousmát. Tato čísla by znamenala, že jenom to, co zajistil export na dalších pracovních rovných příležitostech v Německu a já jsem přesvědčena, že takovéto pracovní příležitosti vznikají i ve Španělsku a jinde. Ta čísla jsou mnohem větší, ale eh, tento spor můžeme vést někde jinde. Dávám zapravdu panu Ludovikovi. Nejedná se pouze o eh, pracovní příležitosti, které jsou kvalitní, ale velký podíl bude právě eh, v oblasti odborných zaměstnanců a v oblasti nízkých mest. A když hovoříme o definici, tak eh, opravdu souhlasím s tímto širokým přístupem a eh, myslím, že i to auditorium je to právě oblast eh, těch nízkých kvalifikací a prostředních, kde je ten obrovský potenciál a kde musíme zapůsobit a té koncepci Evropa 2020 to příliš nezohlednila. Ta se týká oblasti vysokoškolského vzdělání a dalšího vzdělávání a odborné přípravy tam se musíme snažit využít toto potenciálu a to je trochu jiná koncepce než koncepce komise a já jsem velice eh, ráda a myslím, že by bylo dobré, kdybyste si dobře pročetli ty studie, které eh, mají, kdyby se tato čísla používala v politických strategiích a eh, chápu to tak, že naši kolegové se na to takto dívají již dávno. A otázka, e, kterou jste uvedla, že e, pracovní příležitosti, které tu e, vznikají, nijak degradují. No to určitě ne. Já chci upozornit na to, že je velký, velice rychlý vývoj v těchto odvětvích a když řekneme, že chceme využít potenciálu pracovních příležitostí, musíme eh, dát eh, eh, lidem tu důvěru. Eh, to funguje v zelené branži, ale ne v té solární. Eh, mám k dispozici příslušnou studii a chci se na to dívat kriticky. Jak se nám podaří eh, zajistit propojení mezi dobrou prací a vysokou flexibilitou, která je zapotřebí kvůli konkurenceschopnosti. A to i ve vztahu k odborům, to znamená, jak mohou spolupracovat ve Finsku, to funguje stoprocentně to eh, akceptují. U vás to zřejmě problém není, ale v jiných zemích to problém je. Chtěla jsem se prostě o tom zmínit, protože eh, vám tady nechci nic eh, lakovat na růžovo, ale chci se zmínit o tom, kde byly politické aktivity a já se domnívám, že to je oblast, kde jsou politické aktivity zapotřebí. Jinak děkuji za diskuzi. Jak eh, mi bylo řečeno, dostali jste krátké zhrnutí studii na toto téma, kde eh, máte podrobnější informace z bylo správně řečeno, že eh, ve studii Employment 2009 je v příloze uvedena celá řada studií, která stojí za studium. Eh, já jsem se na všechny podívala, zhodnotila jsem je, eh, jejich výpovědi, jejich kvalita jsou různé, ale když se chce někdo do tohoto tématu zahloubat, tak tu má dostatek studií a to je tedy zejména literatura, kterou dala dohromady komise. Jaký je náš další harmonogram? Podle něho e, máme lhůtu k e, předložení pozměňovacích návrhů 18. května. E, to bude docela brzo. Já nabízím stínovým zpravodajům, abyste se se mnou e, spojili kdykoliv, třeba příští týden, kdy bude plenární zasedání, abyste se zeptali, jak jsem na některé věci přišla, které studie pokládám za zajímavé. E, můžete mě kdykoliv v kanceláři skontaktovat. A diskuze o pozměňovacích návrzích se bude konat v červnu 22. a 23. června a hlasování bude 13. a 14. července a potom po letní přestávce e, počítáme s plenárkou e, číslo jedna e, v září, ale možná, že bude na pořadu jednání tato zpráva na druhé plenárce v září. Toto tu není uvedeno, ale já to vím, že belgické předsednictví to uvede jako svou prioritu v celé oblasti pracovního trhu a koncem zasedání 2. prosince uspořádá velkou konferenci na toto téma a ještě před touto konferenci bychom chtěli schválit tuto zprávu, abychom měli jasný postoj k této kon- před touto konferenci. Budeme o to bojovat, bylo by to velice dobré počítáme s tím, že se to bude projednávat v radě a v prosinci eh, potom bude eh, vydáno usnesení rady my, parlament, koordinátoři, eh, kteří uvedli toto téma na pořad jednání Přispějeme tedy e, k iniciativě, za kterou teď e, e, bude stát předsednictví. Ještě něco, kdy se zase setkáme. Setkáme se v pondělí 17. května ve Štrasburku. To budeme mít zvláštní schůzi až do 19. hodiny. Ne, 19 až 21 hodin a potom následující schůze, potom bude 1. června ve čtvrtek v Bruselu. Ve čtvrtek 1. června v Bruselu začneme v 9 hodin ráno, budeme mít celodenní jednání a potom také v pátek 2. června eh, chtěla bych eh, vám poděkovat všem, kteří ještě zůstali za pozornost a tímto končím jednání.